Welcome back to you all. Um, we're still waiting. Vítejte, dobré odpoledne. Stále čekáme na eh, několik lidí k diskusi na bod 8, eh, obecný rozpočet na rok 2020, ale vzhledem k tomu, že tady je paní Guardia Zabal, tak už můžeme v podstatě začít a obrátíme pořadí ne, ne, že bychom začali oddílem 3, ale začneme ostatními oddíly, prosím. Děkuji vám moc krát, eh, takže počkáme s tím ostatním na kolegy, až dorazí a začneme alespoň tímto bodem. Velice rychle. Pokud jde o rozpočet parlamentu, eh, o tom už jsme diskutovali několikrát a mimo jiné eh, také na schůzi stínových zpravodajů a výbor pro rozpočet dospěl ke shodě, že znovu podáme pozměňovací návrhy tam, kde nám komise škrtla, eh, provedla škrty v našem rozpočtu. Byly to škrty poměrně překvapivé a poměrně neopodstatněné. Eh, předpokládám, že na, na základě několika schůzek, které už proběhly a které proběhnou s komisí eh, tento týden, vyřešíme tento problém a že se vyhneme problému dohodovacího řízení, protože dohodovací řízení by bylo vždycky Eh, velice komplikované, eh, navíc tu máme nejistotu v podobě Brexitu. Takže opakuji, že většinově výbor Budge schválil na schůzi stínových zpravodajů a já doufám, že se to stvrdí hlasováním, že znovu eh, otevřeme čtení v parlamentu a že se pokusíme obnovit peníze i posty, které komise škrtla. A kromě toho předložíme nebo už jsme vlastně předložili a já doufám, že se to v hlasování schválí, několik pozměňovacích návrhů, takzvaných technických, u nichž jde především o to, uspůsobit rozpočet, který jsme naplánovali na jaře, nové realitě. Neboli eh, odložení Brexitu do přinejmenším 31. října a toto odložení z března na říjen má samozřejmě rozpočtový dopad na rozpočet na rok 2020 a potom, abychom nějak pokročili eh, s eh, výdaji na poslance, kteří nebyli zvoleni, nebo kteří nebyli znovu zvoleni a tyto výdaje jsou tedy no, vyšší, než se původně předpokládalo a vyšší, než bývají obvykle. Takže v těchto dvou eh, liniích je potřeba eh, navýšit částky, abychom eh, učinili dost realitě. To jsou tedy ty technické pozměňovací návrhy. Pokud jde o ostatní instituce, tak tam s, s, jsme zatím předložili pozměňovací návrhy a už panuje obecný konsenzus, že obnovíme návrh na rozpočty komise v a, a že zase eliminujeme škrty, které učinila rada a potom je tam řada pozměňovacích návrhů, které jsou výsledkem hlasování, ještě uvidíme, jaký bude výsledek hlasování a víceméně se to přibližuje č- eh, verzi Evropské komise. Jde o hospodářský a sociální výbor, o výbor regionů a o soudní dvůr a doufám, že jsem na žádnou instituci nezapomněla. Takže pokud tyto pozměňovací návrhy projdou, tak bude trošku přidáno něco oproti tomu, co ve svém návrhu rozpočtu navrhla komise. Takže to je z mé strany všechno. A jsme tedy s zpravodajem pro souhrný rozpočet naprosto ve shodě. Tak pan Fernandez právě přišel takže můžu se obrátit hned na vás, protože my jsme vyslechli prezentaci paní Gardia Zabal ohledně dalších oddílů. Děkuji, pane předsedo. My jsme vždycky eh, trochu přísnější a rozpočet parlamentu musí být nejen solidní, ale musí obsahovat dostatečné prostředky k tomu, abychom mohli odvádět excelentní legislativní práci. Pozměňovací návrhy, které podáváme v souladu se spravodajkou, doplňují určité eh, plány a také rozpočtový plán parlamentu, eh, což jde obojí stejným směrem. Pokusíme se také naplnit určitá očekávání ostatních orgánů. A chtěl bych připomenout tu gentlemanskou dohodu s radou, že jim výjdeme vstříc a doufáme, že ostatní orgány se do toho nebudou vměšovat. Ty návrhy, které jsme podali, mají za cíl solidní a transparentní rozpočet, a hlavně takový, jak jsem už říkal, který by obsahoval dostatek prostředků na to, abychom zvládli dostat eh, očekáváním občanů. Pokud bychom neměli dostatečné prostředky, tak by to sebou neslo také svou cenu. Potřebujeme eh, určité provozní a administrativní náklady. Eh, opakovaně říkám, že jde pouze o 6 celkového rozpočtu a pokud bychom tady mohli škrtat, pak by to mělo na celou Evropskou unii dalekosáhlé důsledky. Pokud bychom eh, zohlednili toto, to, tento procentní podíl, eh, tak vlastně v žádném členském státu to tak není. 39% eh, rozpočtu jsou investice. To fakt to není v žádném členském státě. Tak si to žádný členský stát nemůže sám o sobě dovolit a tady odvádíme vynikající práci. A činnost těchto institucí je tedy ku prospěchu všem členským státům a všem občanům. Děkuji vám, pan Šastel. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl ocenit práci našeho zpravodaje. Domnívám se, že tady ta práce v rámci koncenzu byla naprosto ukázková a i diskuse s komisí, aby se vysvětlily některé položky, to je taky významná práce a eh, jak to bylo zdůrazněno ohledně rozpočtu Evropského parlamentu. Byla to otázka principu, jestli máme přejít to, že komise poprvé se vměšuje do rozpočtu Evropského parlamentu prostřednictvím zrušení tří eh, rozpočtových položek. Dvě zřejmě už nečiní problém díky zpravodaji a diskuze dál pokračuje ohledně třetí eh, položky, což je samozřejmě důležité. Technické pozměňovací návrhy jsou jsou také významné vzhledem k tomu, co eh, se stalo v tomto roce 2019, jednak vzhledem k Brexitu, jednak vzhledem k eh, e, e, eurovolbám a eh, novým poslancům, takže jsme chtěli jak si se vrátit k původnímu rozpočtu a navrátit tam ty škrty, které tentokrát dělala spíše rada Eh, s tím, že ehm, po vysvětlení ze strany ostatních institucí, eh, velice důsledných vysvětleních ohledně využití požadovaných částek, eh, takže jsme dospěli k, k závěru, že je potřeba tam tyto částky navrátit a z toho vyplynula potom jednomyslnost jednotlivých zpravodajů a stínových zpravodajů, co se týče závěrů našeho zpravodaje. Tedy tolik z mé strany, co se týče eh, rozpočtu ostatních oddílů, pane předsedo. Děkuji, pan Andresen. Thank you. Um, still we can have different... Děkuji. My se můžeme lišit v názorech na eh, jednotlivé eh, otázky jiných oddílů, ale pro nás je to otázka institucionální a demokratická, to znamená neškrtat Eh, v rozpočtu pro Evropský parlament a proto taky plně podporujeme návrh zpravodaje. Děkuji. Pan Künz. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsem eh, v tomto procesu naprosto nový, tak eh, já se nebudu přidružovat k žádnému názoru. Pro mne je zkrátka příliš brzy, než abych si nějaký názor sformuloval. Děkuji, pan Jonča. Děkuji. V zásadě jsem spokojen s tou dosavadní diskusí. ECR předložila několik pozměňovacích návrhů, které reflektují realitu a byly zohledněny. Souvisejí s naším velice realistickým přístupem, který si myslím, by měla zaujmout celá Unie. Děkuji vám. Další komentáře k jednotlivým oddílům? Prosím, pane kolego. Už umíte říct mé jméno? Podařilo se vám to od minula? No, měl jste na to týden, to víte. No nic. A, a vy mé jméno vyslovíte správně? Já myslím, že to necháme ještě týden a pak si uděláme výměnu názoru, ano? Každopádně vám děkuji. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, paní zpravodajce, protože ona nabízí to absolutní minimum, na které může být Evropský parlament ochotný přistoupit. Je potřeba, abychom se zaměřili na boj se škrty, tak jak je předložila komise, ale podle mě to samo o sobě nestačí pokud chce Evropský parlament být i konzistentní co do svých eh, předchozích postojů, musí eh, zatlačit na radu a spochybňovat nejen jednotlivé škrty, musí spochybňovat celé rácio všech těch celého toho systému škrtů, protože se zaměřujeme na příští víceletý finanční rámec. Nejde o to být pouze kritičtí. Jde o to představit nápomocné praktické návrhy. Nestačí říct, škrty nechceme. Musíme říci, chceme podpořit důležité politiky, jako třeba boj se změnou klimatu a jiné. Je potřeba, aby za slovy následovaly i činy. Je potřeba investovat do klíčových oblastí pro budoucnost. Doufám, že nás komise i rada poslouchají. Děkuji. Ano, tak to bylo k tomu oddílu 3, je to tak ale my jsme ještě stále u ostatních oddílů. Tamhle si někdo chtěl vzít slovo, bude to k těm, eh, k oddílu 3 nebo k těm ostatním oddílům? Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že souhlasím na 100% s kolegou eh, Fernandesem. Potřebujeme snahu v oblasti sociální politiky. To je jedna z oblastí, kde můžeme dosáhnout skutečného zlepšení v našem rozpočtu, protože nechceme žádným způsobem podpořit rozpočet, který bude založen na škrtech a který by bylo možné označit za rozpočet politiky úspor. Potřebujeme rozpočet sociální politiky, který bude nastaven pro růstově. A pokud ve finále narazíme na určité meze našich schopností, eh, tak eh, bude platit strop 1,3%, protože tím aspoň dostane naše diskuse nějaký rámec. Velice často, když tu diskutujeme o rozpočtu často zmiňujeme pojmy jako hodnotová unie, právní stát a tak dále. A pokud eh, s partnery pracujeme se zeměmi, které nedodržují právní stát, no tak by neměly dostávat tyto země peníze z našeho rozpočtu, že ano. Řekl bych, že občané se eh, na nás v tomto ohledu dívají a v tomto ohledu je problém zejména Turecko, protože Turecku dáváme peníze, ale ono tak nějak nedodržuje hodnoty, které chceme, aby dodržovalo. A myslím si, že v této oblasti je na místě konzistentnost. No podívejte, já jsem říkal jiné oddíly a vy hovoříte o oddílu číslo 3, no tak já nevím. No, já, já to chápu. Tak ještě paní Holmajer se hlásila. Paní Holmajer. Paní Holmajer. Nezlobte se, já jsem se tady ptala vedle. Omlouvám se, že jsem nedávala dostatečný pozor, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně v první řadě. K rozpočtu komise a příslušným otázkám. Já jsem navrhla, nebo já bych chtěla navrhnout takový sociální kompromis. Byla tady zmatečnost ohledně toho, zda to je návrh EPP, není to návrh EPP, je to kompromisní návrh. Takový je úkol zpravodajky, aby předkládala kompromisy na základě návrhu jednotlivých politických frakcí. Není to otázka pouze předkládání návrhů za EPP, aby se tak řeklo. Za druhé, to bych také chtěla zmínit, v rámci tohoto návrhu, to je tak, že v kapitole 1a nejenže e, využíváme tu marži, ale mobilizujeme ta, musíme mobilizovat také ostatní speciální zvláštní nástroje, a to v poměrně značné výši, což ve finále povede k tomu, že už tady v podstatě nebudeme mít vůbec žádnou marži, e, ten eh, nástroj flexibility použijeme jako takovou globální marži pro naše závazky a ty takzvané decommitments 15.3, článek 15.3, to taky budeme muset zvážit 1b, tam je to podobné. Eh, budeme potřebovat dodatečné eh, nástroje, protože máme program iniciativu pro zaměstnanost mladých, což je nějakých 32 milionů euro, protože eh, základ ze strany komise je najednou mnohem nižší než v loňském roce. V loni to bylo 233 milionů, eh, letos je to pouze 160 milionů, protože tento program se už neobjeví ve víceletém finančním rámci v této podobě, bude se integrovat eh, do ESF a podobného, tak to znamená, že vlastně celá ta nezaměstnanost mladých se už nebude objevovat ve stejných oddílech. Tento program má dlouhý dvou až tříletý životní cyklus, takže to, co můžete udělat eh, na konci jednoho roku eh, není nijak zúročitelné, jinými slovy, proto jsme zůstali u 233 milionů, protože jakožto zpravodajka musím konstatovat, že eh, tedy nebude vyčerpáno všech 350 milionů, protože toto je eh, poslední rok aktuálního programu a nic dalšího podobného se plánovat nemůže, protože pokud tyto projekty budou pokračovat, bude to v příštím víceletém finančním rámci a bude to celé vypadat trošičku jinak. Takže eh, jde o 233 milionů. Druhý oddíl, tam nějaká marže zbývá, protože tam máme předepsaná, předepsané hlavní body, což se stanovuje v jednotlivých obálkách členských států a tam v podstatě nemáme skoro žádný manévrovací prostor. E, zdůraznili jsme program LIVE, ptáme se komise, zda a jaká je tam míra adsorpce. A pak tam máme ještě několik finančních návrhů ve výši celkem zhruba 200 milionů euro. Kapitola 3. Tam máme celou řadu návrhů, zejména z SAD, obecně ty návrhy vítáme. Máme tam nějakých 122 milionů navíc v eh, oddílu 4. Tam však ale nezbyde nic moc, nic moc extra, protože to používáme, nebo v podstatě vůbec nic, protože chceme posílit rozvojovou pomoc. A já jsem se opět ptala komise, kde je potenciál pro adsorpci, kde naopak adsorpce neprobíhá. My se snažíme zohlednit na tomto základě jednotlivá přání jednotlivých frakcí. U páté kapitoly, to, eh, o tom mluvili kolegové, to nemusíme eh, zmiňovat, tam nám nějaká marše zbyde. Podíváme-li se na diskusi za poslední rok, ráda bych zdůraznila ještě jednou, že nemáme žádné peníze, které by ležely někde, někde v bance ty peníze v podstatě zatím neexistují. Jsou to všechno závazky na platby, které budou vyplaceny někdy v budoucnosti. Jinými slovy, v tuto chvíli nebo pro příští víceletý finanční rámec eh, protože ty platby nebudou probíhat jenom v roce 2020. Velice často to bude v rámci N plus 3, to znamená 2021, 2022, 2023, což znamená, že v podstatě musíme zdůrazňovat eh, Eh, vlastně ne, nemůžeme zdůrazňovat čistě racionální věci do příštího víceletého finančního rámce, protože budou na jeho začátku dobíhat aktuální projekty a na ty, na ty nové projekty nebude, nebude zbývat, nebudou zbývat žádné peníze. Jinými slovy, to je ta problematika N plus 2 lomeno, eh, nebo versus N plus 3. Musíme využít toho, že teď máme poslední, poslední rok aktuálního programu. Je potřeba využít veškeré marže, ve všech nástrojích tu globální marži pro závazky v oblasti klimatu a digitalizace. Využíváme, abychom přesvědčili také radu, a ono to bude velice složité tu radu přesvědčit. Nevím, kdo si ještě pamatuje, jak se rada bránila proti článku 15.3 toto je v podstatě poprvé, kdy nějaký takovýto návrh, že budeme mít finanční nařízení, dostali přímo od komise. Mno, mnozí kolegové tvrdí, že to nikdy nikdo neviděl. On to samozřejmě eh, někdo <laughs> někdy viděl, ale ten pokus rady z toho článku 15.3 odebrat další prostředky, to by nám vzalo doslova do písmene vítr z plachet. Co se týká mých argumentů k 15.3, tak ty jsou jasné. Tento nástroj byl zřízen proto, aby zařídil eh, platnost rozpočtové disciplíny v oblasti výzkumu. Není možné nechat dobíhat staré špatné projekty, spíše ty peníze sebereme a eh, investujeme je do nových kvalitnějších projektů. Pokud rada toto zamítne, no tak eh, tak tu, tak tu disciplínu asi nezajistíme, že? protože když hrozí, že mi někdo sebere peníze a investuje do něčeho jiného, tak si dám asi větší pozor. Doufejme, že to je argument, na který přistoupí i rada, ale měla bych jednu prozbu na, ko- na kolegy, zmínila jsem to dnes dopoledne již na koordinátorech. Ten návrh, který vám tady dávám k dispozici, to je rozhodně Eh, kompromisní návrh. Kdyby bylo na EPP, tak to vypadá ještě úplně jinak. Podíváme-li se na zkušenosti posledních 11 let. Eh, on to velice hezky formuloval kolega Gajer. Ono to bylo vždy velice frustrující být u toho smírčího řízení, protože i ty titulky, které jsme doufali budou v náš prospěch, protože jsme měli kvalitní podklady, tak ve finále byly takové, že to vypadalo, že my jako Evropský parlament jsme úplně bezuzdní šílenci a rada, všichni ostatní působí proti těm blbcům gajerům v Evropě, kteří by rozdali všechno a všem, že ano. Takže já bych se ráda podobné diskusy tentokrát vyhnula a z toho důvodu jsme i tu takzvanou contingency margin která nám zůstane v nějaké výši 900 milionů euro, na tu bychom rádi nesahali. A to z obsahových důvodů. A to proto, že v nejbližší budoucnosti zaznamenáme jistě zvýšené platby na uprchlíky na našich hranicích. Já jsem si naprosto jistá, že Eh, dříve či později při diskusi padneme na to, jakým způsobem více a lépe pomůžeme eh, uprchlíkům, kteří utíkají z nějakého důvodu. A to se automaticky také promítne v našem rozpočtu. A bude to znamenat, že někde v tomto rozpočtu budeme muset mít ještě takovou nějakou rezervičku, abychom řekli, že eh, ty nástroje, které nebyly předpokládány pro běžný rozpočet, přesto určitým způsobem předpokládány jsou jako nouzové nástroje. A to je těch 900 milionů. A to je těch 900 milionů, na které jsem v, ve svém návrhu nesahala. Není to návrh EPP, a už tímto jsem hodně lidem šlápla na prsty. Přesto jsem se snažila učinit kompromisní návrh. Budeme se muset pokusit shodnout se na jednou kompromisu zde mezi námi, protože ve finále, pokud to neuděláme a parlament bude rozdělen, bude to znamenat to, že de facto už jsme prohráli, protože pak půjdeme za těmi ostatními s různými pozicemi, respektive zpravodajka zde nebude mít jasnou většinu pro vyjednávání. A z toho důvodu prosím, pojďme si uvědomit, že ten návrh, který činíme u 1a, tak to máme desetkrát vyšší než v roce 2018 a 20krát vyšší než v roce 2017. A pokud mi někdo e, začne říkat, že bych měla jít ještě výš, tak skutečně narážím na hranice, Eh, toho, co je možné, protože pak už to nebude důvěryhodné. Ano? Takže prosím, pohybujme se v rámci víceletého finančního rámce. Můžeme si přát, co chceme, že ano? Ehm, pokud bych se měla řídit ehm, svými vlastními přáními, no tak by to vypadalo také úplně jinak, ale bohužel eh, jenom přáními se řídit nelze. Máme určité hranice, v rámci kterých se musíme pohybovat. Máme tady víceletý finanční rámec, máme tady nejrůznější pozměňovací návrhy, které se velice liší frakci od frakce a z toho důvodu prosím, abyste mi dali jako zpravodajce šanci, abychom se shodli na tomto rozpočtu, abychom se pokusili vytvořit jeden společný rozumný návrh. Děkujeme vám. Eh, pan Larouturo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, milá Moniko. Děkuji za dokument, který nám předkládáš, díky i za ten návrh. Většina z nás, myslím si, přeje, abychom měli společný návrh parlamentu. Jednání s radou nebude lehké a bude dobré tedy, když bude podpora parlamentu silná. Díky také za dialog, který už 14 dní běží. Tento návrh je rozhodně lepší než před 14 dny. Došlo k pokroku u zaměstnanosti mládeže, u klimatu, debatu, dialog určitě byl užitečný. Ale my, sociální demokraté, si myslíme, že tento dialog musí pokračovat, že ještě jsme nedosáhli nejlepšího kompromisu a bohužel, že zatím to není ono. A e, my můžeme e, využít některé rezervy a přitom, jak si zajistit seriózní práci, jak říkáš, je tam rezerva 904 milionů eur, e, které zůstávají v rezervě k dispozici. To neznamená, že chceme využít 100 této částky, já jsem to říkal dopoledne, mluvili jsme o tom o polední pauze, můžeme zachovat nějaké rezervy, ale mezi využitím 100% těchto 900 milionů a využitím 0% je přece jen prostor. Třeba kategorie 5, to jsou správní výdaje. My přesně víme, jaké správní výdaje v roce 2020 budou. Takže k čemu nechávat 672 milionů v rezervě? Zrovna tak třeba můžeme mít určité rezervy v, v kategorii 2 u zemědělství. My jsme navrhovali navíc třeba na prasečí mor nebo jiné věci, ale nevíme, proč tam v kategorii 5 nechat tak velkou rezervu, protože e, část by se toho dala využít lépe. A jak se říkala ráno, chceš e, životoschopný program eh, a rozpočet udržitelný, ale také chceme udržitelnou planetu. Víme, že jednání s radou nebude lehké, ale oni jaksi musí čelit eh, rozporům ve svých prohlášeních. Všichni včera byli v New Yorku, všichni řekli, že klima je pro ně priorita, všichni řekli, že planeta hoří, všichni nám teď vysvětlují a tady to je poslední dokument o OECD, kde je řečeno, že celému světu hrozí recese a je třeba využít rozpočet. Z Bruno Nemerem, francouzským ministrem, jsem se sešel po zasedání rady s německými ministry financí a ekonomiky a říkali zase, že se potřebuje využívat rozpočtový nástroj, nikoli měnový, a e, tak toto řekli, tak jaký smysl má platit ministry, kteří spolupracují, kde na jedné straně říkají, že se, použijí, eh, že se musí používat rozpočtový nástroj a pak ho nepoužívají. Takže jestli souhlasíš, tak eh, můžeme na tom společně pracovat hned zítra třeba seriózně připravit eh, udržitelný rozpočet, udržitelnou planetu, větší, větší ohledy na klima, bude více pracovních příležitostí a tak dále a určitě chceme pokračovat v jednání. Děkuji. A nyní paní Armo. Za eh, frakci Renew já jsem nová poslankyně, mě tento dialog velice těší, dialog mezi frakcemi. Určitě dosáhneme kompromisu. Děkuji zpravodajům eh, a za, děkuji, že nám naslouchá z našeho pohledu to ještě není ideální, ale samozřejmě ještě budeme pokračovat a myslím, že míříme správným směrem. Velice nás těší úsilí a, a, a pokroky v oblasti malých a středních podniků, Erasmus, Evropský e, e, veřejný žalobce a tak dále. To jsou všechno důležité body. Naše frakce si, eh, se skládá z mnoha nových poslanců. My hodně nasloucháme občanům a pro nás, když se řekne, že to je poprvé, tak to naopak považujeme za dobré. A dvě priority, které bychom opravdu chtěli zdůraznit, Eh, samozřejmě nejenom, ale myslíme si, že je potřeba klást větší důraz na novou ekonomiku, eh, která více bere ohledy na životní prostředí a klima a eh, potom na ten rozpor východ-západ. My bychom chtěli ukázat, že slyšíme, co naši občané řekli a říkají, nemyslíme si, že je rozumné nevyužít veškerý prostor, který máme, Říkají nám, že, peníze, že státy nemají peníze, ale minulý týden eh, se hlasovalo o, o přebytku 1,8 miliardy, takže teď je poslední rok Eh, víceletého finančního rámce, čili my úplně přesně víme, co máme čekat. Většinou problém je s nevyužitím prostředkům, s nedostatečnou absorpcí, s nevyužitím veškerého prostoru, který máme a to je škoda. A dále eh, východ-západ, tam je problém s absorpcí často na východě a musíme eh, tu technickou pomoc, která již byla identifikovaná jako příležitost pro zlepšení absorpce, tak tu bychom bychom měli znovu jaksi posílit. Mě těší tento dialog a společně, myslím, míříme ke stanovisku, které se bude nejvíce blížit tomu, co občané si přejí. Děkuji. Děkuji vám. Pan Andrejsen. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod ocitovat Manfreda Webera, který se dnes vyjádřil ke klimatickému samitu OSN Eh, eh, řekl, že je potřeba zacházet s klimatickou nouzí jako s reálným stavem a světoví lídři to musí nyní dělat více než kdy dřív. A ehm, já za zelené naprosto souhlasím a myslím si, že bychom měli začít s rozpočtem na rok 2020. Kdyby to bylo na nás, myslím si, že bychom měli mobilizovat všechny rezervy, které máme a začít s financováním řešení klimatické krize. Samozřejmě jenom rozpočtem na rok 2020 klimatickou krizi nevyřešíme, ale určitě můžeme dělat mnohem více, než je obsaženo v tom návrhu momentálním, protože stále ještě tu zbývají určité rezervy, a nejenom Manfred Weber, ale i mnozí další hovoří o nouzi. A víme i od vědců, že je potřeba dělat něco nyní. A když říkáme, že se chceme zhostit vůdčí role na globální scéně, tak to musíme udělat také po finanční stránce a zkrátka dát víc peníze na klimatické výdaje. Jsme ochotní dělat kompromisy a domníváme se, že potřebujeme silnou pozici Evropského parlamentu pro vyjednávání s radou ale je potřeba uvažovat v co největších měřících a nikoli eh, v co nejmenších, jako tomu možná bylo v některých uplynulých letech. Doufáme tedy, že vyšleme radě silný signál v nejbližších dnech a že vytvoříme v parlamentu silnou pozici. A těšíme se na spolupráci s vámi, paní zpravodajko, A víme samozřejmě, že e, návrh, který je na stole, není návrh EPP, e, ale přesto se domníváme, že můžeme dělat více. Chceme být součástí této většiny, ale v tom případě je potřeba ještě chvíli vyjednávat v nejbližších hodinách. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo panu Levandovskému. Děkuji. Dnes jsme tu kvůli každoročnímu rozpočtovému postupu, což je obvyklá hra. Rada škrtá, parlament potom obnovuje ty částky a jde i nad původní hodnoty, ale ten roční postup má několik rozměrů, které jsou zásadně důležité pro paralelně probíhající vyjednávání o víceletém finančním rámci. Monika se o jednom z toho zmínila a e, já bych to chtěl ještě také zdůraznit. Jde o flexibilitu, o flexibility různých typů. A jednou z nich je ten slavný článek 15. Zatím až do roku 2018 eh, Decommitment byl prostě decommitment. Ale teď s novou, s, no, s novou úpravou finančního nařízení, tam máme bod 2, který umožňuje opětovné využití těchto už jednou rozvázaných prostředků eh, na malé a střední podniky. A pak tu máme ještě důležitější článek, a to je eh, bod 15.3, opětovné využití na výzkum. A s ohledem na blížící se vyjednávání mezi parlamentem a radou o víceletém finančním rámci eh, je potřeba to velice důrazně bránit i v tom každoročním postupu. Děkuji, pan Murešán. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár poznámek ode mě. Za prvé, teď eh, se musíme rozhodnout o pozici parlamentu k rozpočtu, ale hned den poté, co se na něčem shodneme, budeme muset eh, stanout proti radě. Takže, eh, co nás vlastně spojuje? Ve vyjednávání proti radě budeme silní pouze tehdy, když budeme jednotní a je potřeba, aby se nám povedl rozpočet na rok 2020, protože den poté se posune do rozhodující fáze vyjednávání o víceletém finančním rámci. A jestliže parlament bude slabý a rozdělený ohledně rozpočtu na rok 2020, budeme ve velice špatné situaci ohledně víceletého finančního rámce. Takže proto prosím, spolupracujte se spravodajkou a dospějme k pozici, která by sjednotila všechny naše priority před vyjednáváním s radou, protože řekněme si upřímně, nepřítel není tady v tomto sále, v této budově. V tomto sále všichni chceme rozpočet, který je který financuje priority Evropské unie správným způsobem. Někteří kolegové chtějí víc na klima nebo víc na inovace, na výzkum, na mládež. A všichni chceme rozpočet, který je ambiciozní, který správně financuje priority a e, který zajišťuje e, návratnost výdajů. A na radě tam jsou zkrátka účetní, kteří červenou propiskou škrtají ve všech rozpočtových eh, položkách, aniž by se nad tím pořádně zamýšleli. Takže je důležité, abychom my byli jednotní a čelili radě na základě silné pozice. A má druhá poznámka. Velice často při vyjednávání s radou eh, uspějeme, pokud máme na své straně komisi. Já jsem spolupracoval s komisařem Ettingrem na rozpočtu 2018 jako obecný zpravodaj a vím, že u této komise, zejména u tohoto komisaře, jsme úspěšnější, jestliže naše pozice je umírněná a realistická. Zejména vzhledem k tomu, že teď před víceletým finančním rámcem je to v radě velice citlivé téma. Všichni se bojí, že po Brexitu budou muset platit víc v víceletém finančním rámci a tak dále a všechno, co střílí příliš vysoko nad cíl, okamžitě ignorují. Takže eh, co chci říct, musíme být realističtí a naše požadavky musí být odůvodněné. Eh, jakýkoliv argument bez dostatečného zdůvodnění podkopává naši pozici. Za třetí, k těm maržím, k rezervám. Jsme v posledním roce víceletého finančního rámce, takže rezervy můžeme ponechat trochu menší než obvykle, protože zbývá jenom jeden rok, ale něco tam nechat musíme, protože pokud nastane nějaká krize, budeme potřebovat ze dne na den velké částky. Už se to párkrát stalo eh, ohledně nástroje pro uprchlíky v Turecku, eh, potom eh, pomoc uprchlíkům, Fond pro Afriku a tak dále. Takže mohou nastat situace, kdy bude přes noc potřeba velká spousta peněz, situace, které nebudeme schopni předvídat. Takže eh, měli bychom požadovat eh, realistická opatrná navýšení rozpočtu, ale opatrně, protože nevíme, co se stane v příštím roce. Potom další poznámka. Já jsem velice pozorně poslouchal Piera Laruturu ohledně klimatu. Ano, musíme dělat více, pro životní prostředí, pro naši planetu a e, pro boj proti klimatickým změnám. Ale nesmíme zapomínat, že tohle je poslední rok víceletého finančního rámce, který byl přijat v roce 2013 na základě návrhu, který byl podán pod vedením komisaře Levandovského který byl komisařem od roku 2011. Takže očekávání eh, ohledně eh, klimatických změn eh, jsou nyní obrovská, zejména když se podíváme, co se děje v New Yorku, ale řekněme si upřímně. Na rok 2020 máme nástroje omezené. Ambicioznější nástroje můžeme hledat ve víceletém finančním rámci 2021 až 2027. A právě tam bychom měli napřít svoje touhy a ambice a nikoli jenom do tohoto už nabitého probíhajícího víceletého finančního rámce. A dále, myslím si, že musíme okamžitě odmítnout škrty rady a neplýtvat ani moc časem na vyjednávání. A potom vyjednávat o tom, co náš parlament identifikuje a odůvodní jako hlavní priority. Děkuji. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich práci. Co se týče rozpočtu pro rok 2020, by bylo dobré poučit se. Je to poslední rozpočet. Parlament se již poučil, ale bohužel rada nikdy nechápe, co se děje ale možná je to i naše chyba. Měli bychom se možná více snažit jim to vysvětlit. Všechny instituce se shodly na strategii 2020. Měli jsme cíle, které nebyly závazné, ale pro klima, pro výzkum, pro boj s chudobou jsme svých cílů nedosáhli. A není to chybou parlamentu. Neměli jsme potřebnou flexibilitu Určitou flexibilitu jsme vyžadovali pro víceletý finanční rámec a bez ní by to byla úplná pohrama především v době krize nebo migrační krize, čili Evropský parlament má pravdu. Ale parlament si je také vědom toho, že v roce 2020 nemůžeme stihnout všechno, co jsme za posledních šest let nestihli. A v tom zcela souhlasím se spravodajkou a myslím si, že všechny frakce mají jeden cíl a sice dosáhnout co nejlepšího možného rozpočtu. A všichni jsme si vědomi toho, že tento malý rozpočet bude přínosný pro všechny, včetně členských států, které jsou přispěvateli. Všichni, všichni občané budou mít prospěch z rozpočtu Evropské unie. A v tom tkví přidaná hodnota, která je obrovská. Ale tento rozpočet, náš návrh, musí být věrohodný. A aby byl věrohodný, nemůžeme žádat peníze, o nichž víme, že stejně nebudou nikdy absorbované a položky, kde není sebe menší kapacita absorpce, je úplně zbytečné činit návrhy nebo překračovat víceletý finanční rámec, který máme. Jsem si jist, že budeme jednotní, protože když jednotní nebudeme, tak dáme radě velký dárek. Rada parlament stále provokuje, viděli jsme to během posledních jednání, i na 15.3 se souhlasili s flexibilitou, aby se využili prostředky na jejich vlastní proklamace, co se týče výzkumu a zaměstnanosti mládeže. A oni ani tam nevyuž- neumožnili využití této flexibility. Musíme prostě pokračovat uh, a určitě u těch témat, která jsou nyní mediálně výraznější, tam se shodujeme a děkuji také kolegovi od Zelených, eh, který inkluzivně zmínil předsedu mojí frakce v cílech a ambicích, eh, které má v oblasti klimatu. A to je důkazem, že všichni lídři a ostatní politické frakce také, jak si uznávají, že je to vážné téma, významné a já doufám, že to potom bude taky každý členský stát respektovat. My víme, které politické rodiny každého členského státu fungují a to je práce, kterou musíme udělat my sami, to znamená přesvědčit naše vlastní premiéry, eh, že je potřeba mít dost peněz na naplnění těchto cílů. Děkuji. Děkuji, paní Gualmini. Okay, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já jenom stručnou poznámku. Já musím říci, že jsem trošku zklamaná, jakožto nová europoslankyně. Slyšela jsem mnoho o tom, jak musíme být zodpovědní, jak musíme působit věrohodně, Eh, s malým rozpočtem, že musíme předkládat rozpočet, který nebude nabízet mnoho prostoru. Já si nemyslím, že toto je správný přístup, protože jestliže začneme tímto způsobem, s, touto zodpov- s tímto zodpovědným postojem, tak nevíme, jestli kdy vůbec dosáhneme nějakých výsledků. Já vám musím připomenout, že rozpočtová politika není jenom byrokratická práce, je to, nebo technikálie, je to způsob, jakým my reagujeme na potřeby a požadavky občanů. To znamená, že my máme páky, máme nástroje pro to, abychom něco udělali a myslím si, že v ekonomické krizi, která se, jak se zdá, plíží, když se podíváme na ekonomická data, musíme být ambiciozní, musíme uh, mít mít větší rozlet, eh, je tu klimatická politika, sociální politika, eh, zaměstnanost mládeže, opatření pro malé a střední podniky. Já si opravdu myslím, že musíme být ambiciozní eh, vůči radě a nemůžeme se vzdávat eh, možnosti eh, hrát významnou roli při využívání rozpočtové politiky. Rozpočet 2020 musí být novou příležitostí eh, pro implementaci jaksi rozhodnutí a proto, abychom se přesunuli od rigidní byrokratické Evropské unie k sociální a zelené Evropské unii. Takže prosím, ať nezme nezmeškáme tuto příležitost. Děkuji. Paní Jaje. Pane předsedo, děkuji. Já bych se chtěla vrátit k klimatickému cíli. Ano, můžeme eh, hovořit o nezodpovědnosti, ale na jedné straně klima je naléhavá věc a za druhé možná poprvé v rozpočtu 2020 bude silná priorita jako pozice sdílená celým Evropským parlamentem. A to je taky otázka odpovědnosti. V rozpočtu 2020 my, Evropský parlament, jak si rozhodujeme o tom, že máme jednu prioritu, která je ze všech nejdůležitější, a to je priorita klimatická. Těch 3,5 miliard samozřejmě doufáme, že dostaneme, uděláme všechno pro to. A logika, kterou vysvětlujete pravidelně, že ano, je třeba chovat se zodpovědně, protože když radě předložíme příliš nereálné návrhy, tak nás nevyslechne. Tato logika, já jako nová poslankyně se s ní nemůžu uspokojit. E, situace se změnila po volbách v letošním roce a je to také projev odpovědnosti předstoupit před radu s jasnou, silnou prioritou, eh, o níž, za níž se chceme být a myslím, že musíme najít všechny, veškerý prostor, který lze využít pro to, abychom se k tomu cíli přiblížili co nejvíce. Děkuji. Děkuji vám. Mohla by komise okomentovat, co tady zaznělo? Thank you, Chair, for giving me the floor. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já to shrnu velice stručně. V komisi samozřejmě vítáme tuto výměnu názorů mezi poslanci parlamentu ohledně navržených změn v návrhu rozpočtu na rok 2020. Pokud jde o diskuzi o ostatních oddílech rozpočtu, mohu vyslovit souhlas s tím, co řekla paní Guardia Zabal. A sice, že už proběhla celá řada diskuzí, zejména samozřejmě ohledně rozpočtu Evropského parlamentu a mohu také potvrdit dobrou vůli na straně komisaře Ettingera i mého generálního ředitele pana Kochmana eh, na pokračování diskuzí, abychom mohli dospět k dohodě ohledně tohoto tématu. Pokud jde o díl 3 rozpočtu, chtěl bych nejprve poděkovat poslancům, kteří potvrdili, že je úmyslem parlamentu eh, odstranit škrty, které navrhuje Rada v návrhu rozpočtu pro komisi. To je pro nás samozřejmě nesmírně důležité. A pokud jde o navrhované změny ze strany parlamentu, tak se zdržím jakýchkoliv komentářů, pokud jde o jejich obsah. protože tak jako každý rok, jakmile proběhne hlasování a jakmile parlament přijme své čtení, pak se detailně vyjádříme v takzvaném dopisu proveditelnosti, ve kterém se také detailně vyjádříme k pozici rady. A to potom bude předloženo rozpočtovému orgánu ke konci října. A kromě toho se komise těší na konstruktivní debatu o prioritách na rok 2020, nejprve během trialogu 16. října a mohu vás ujistit, že komise chová dobrou vůli e, a bude se snažit o kvalitní spolupráci během rozpočtového postupu, abychom dospěli k dohodě e, v, v dohodovací lhutě. E, komise si uvědomuje, že zpravodaj má těžký úkol nalézt kompromis, takže jménem komise bych chtěl paní zpravodajce popřát hodně štěstí při hlasování příští týden. Děkuji, tak možná oba zpravodajové, nejdřív paní Holmajer stručně. No ne, ne zase tak stručně. Pokusím se. Takže nejprve Eh, aby každý pochopil, o co jde při tom hlasování příští týden, tak tady se nebavíme jenom o odpovědnosti. Eh, já si myslím, že jsem se to pokusila poměrně přesně vysvětlit. SD, Renew, GUE a Zelení podali pozměňovací návrhy, které jsou mimo právní základ. To znamená, opustit právní základ, kdybychom to náhodou odhlasovali, to by znamenalo, že vůbec ani nezahájíme vyjednávání. To by byl předem konec, aniž bychom vyjednali o jedinou větu. Všechny frakce ty, všechny tyto frakce přerušily, pardon, překročily meze dané právním základem. To nedává smysl, to se nedá obhajovat. Potom druhý bod. Samozřejmě frakce mohou mít odlišné návrhy, jak je to vidět u klimatu. Představy o navýšení jsou také velice různé, což znamená, že pokud bychom to vzali všechno dohromady, tak náš rozpočet bychom museli posílit asi o 7 miliard, abychom vyhověli všem přáním jednotlivých frakcí což zkrátka nepůjde, e, to prostě nepřipadá v úvahu a e, proto zelení navrhují 7 miliard zcela mimo rám, e, respektive 2 miliardy, a chtějí celý rozpočet měnit co do programu na rok 2020. Přitom rok 2020 ale už je v probíhajícím víceletém finančním rámci, takže to taky nepůjde. Takže já pro, prosím, trochu apeluji na selský rozum. Paní kolegyně Gvalmíny, já přečtu, co požadujeme, protože eh, aby to bylo každému jasné, my požadujeme, aby malé a střední podniky, já to teď, teď vezmu takhle, pro eh, inovace malých a středních podniků 20 milionů, eh, na podporu finanční 50 milionů, kromě toho ještě dalších 10 milionů, kromě toho ještě dalších 20 milionů na eh, e, ekonomiku udržitelnou vůči klimatu a tak dále. Tam dokonce požadujeme skoro 70 milionů. Na otázky v oblasti energetiky a podobně, tam máme požadavek na víc než 83 milionů. Potom zlepšení celoživotního zdraví 65 eh, milionů. Takže zkrátka tady už jenom tak bušíme do klávesnice. Otázka je, eh, jestli vůbec máme dostatečnou absorpční kapacitu na tolik peněz. Je potřeba si upřímně a střízlivě říci, že komise nám na to řekne ne, tohle není realistické eh, já bych eh, jenom chtěla říci, milý Pierre, že já mám proto všechno pochopení, ale okruh 5 eh, je obsažen v, tom, v té nouzové merži, marži. Máme contingency margin a ještě eh, okruh 5, jak říkáš, jako by to tak bylo, ale tak to není, to není zvlášť. Okruh 5 je už v, tom, v, tom, v té nouzové rezervě. To nejsou dvě různé věci. Takže takhle to nefunguje. A potom ještě další apel na kolegy. Minulý rok to byly italské a francouzské vlády. A víte, kteří byli kolegové za to odpovědní z vašich vlád? Kteří nám povolili sotva dvanáctinu. Protože zkrátka nechtěli uhnout, nechtěli ustoupit, nechtěli ten rozpočet přijmout. Takže e, potom přijdou kolegové z těch stejných stran, kteří tenkrát byli v té vládě a vyzývají mě k odvaze, tak to je potom pro spravodajku taková zajímavá událost, protože já potom říkám, e, ale já potom budu mluvit s vládami vaší strany a ti se budou ťukat do čela a budou říkat, že to vůbec nepřipadá v úvahu, že tohle zkrátka nejde a přestanou diskutovat. Takže já to řeknu naprosto suše, pro mě je to dost těžká situace, když tady eh, budeme produkovat takováto čísla. Já bych opravdu chtěla, abychom se nějak posunuli vpřed a ještě bych chtěla připomenout eh, Janušovi, že článek 15.3 znamená, že každý rok bychom měli o 300 milionů více. Mohli bychom eh, klidně to použít na něco, co jinak nevybojujeme, ale 15.3, tento článek znamená, že každý rok bychom měli nebo neměli 300 milionů euro. A proto mými prioritami jsou ty věci, věci, na které můžeme získat peníze opakovaně a dlouhodobě, eh, což je lepší, než když se nám podaří nějaký eh, úžasný titulek jednou, jednorázově. Já tedy prosím, abyste se nad tím zamysleli a ještě poslední bod předtím, než mě pan předseda zcela oprávněně utne, Eh, tak, protože už mluvím fakt dlouho, eh, tak bych chtěla říci, že prosím o pochopení. Pokud eh, se nám nepovede těch nových 900 milionů, tak minule se nám podařilo získat jedním vrzem jednu miliardu na uprchlíky. Z toho uprchlíku, z toho rozpočtu zkrátka musela jít jedna miliarda na uprchlíky. Já nevím, odkud by se ta miliarda měla vzít, když teď požadujeme už tak jako tak 900 milionů. Pokud se Eh, objeví ještě pár katastrof, tak to bude vypadat zase ještě jinak. Takže eh, ta odpovědnost eh, znamená, podívejte se na to, co všechno může stát jednu miliardu a nejenom tak slepě požadovat miliardu. Děkuji vám moc krát. A ještě připomínám, že hlasování ve výboru Bač se bude konat v týdnu, který začíná 30. září, pokud byste to náhodou zapomněli. Tak děkuji a jdeme na bod číslo 9 pořadu jednání, což je výměna názorů ohledně eh, politiky budov jednotlivých institucí. Každý rok musí instituce předložit zprávu o své politice budov eh, rozpočtovému orgánu a tato výměna názorů je proto příležitostí porozumět přístupu v tomto případě Evropské komise k budovám. V říjnu proběhne to tež pro Evropský parlament. A já bych chtěl dát nyní slovo panu Moríňovi, řediteli uh, Úřadu pro bruselskou infrastrukturu v komisi. Kde je pan Moríňo? Děkuji, pane předsedo. Prosím. My jsme si připravili nějaké podklady abychom mohli stručně projít politiku budov v Bruselu. Snažím se zprovoznit ukazovátko, které mě nějak neposlouchá. Už je to. Takže nejprve několik čísel. OIB spravuje 61 budov, je to zhruba milion metrů čtverečních hrubé podlahové plochy, v tom jsou kongresové sály, různé infrastruktury pro děti a podobně. V tom je asi 860 tisíc metrů čtverečních ehm, podlahové plochy kanceláří. Část z toho slouží agenturám. Vzhledem k tomu, že eh, ta žádost eh, se vrací opakovaně, tak 20% zhruba máme ve vlastnictví, eh, vzhledem k tomu, že to jsou eh, nájmy s možností odkupu a jinak většina je v nájmu spíš krátkodobém. Tyto budovy se nachází především v Evropské čtvrti a dále pak v Bolju a Ženev a jedna budova, kde sídlí agentury, se nachází blízko na městí Rožije. Politika nemovitostí od roku 2007 se řídí jaksi konstantním přístupem, který se dělí na čtyři hlavní směry. Jedná se tedy o mm, jednak prodloužení nájmů eh, aktuálních, což eh, je jedna věc. Druhá oblast je renovace, výstavba a Eh, rozšiřování budov, které již máme ve vlastnictví. Tam se domníváme, že tento majetek je potřeba udržovat na dobré úrovni a tam se domníváme také, že lze využít eh, jaksi rozšíření o nějaké ty metry čtvereční. Musíme také pravidelně sledovat trh, to bylo moc rychle eh, musíme pravidelně sledovat trh nemovitostí, abychom věděli, co se děje také abychom i věděli, jaké, mm, jaký bude další vývoj, jaké jsou ceny a pak postupně eh, se snažíme také vytvořit eh, společné eh, coworkingové prostory. Chtěl jsem zvlášť upozornit na program Pláž, což je místní plán, eh, akční plán pro hospodaření s energií. Je to velice významný, eh, eh, aktuální nástroj. Je to belgický zákon, který byl nedávno přijatý a který vyžaduje desetiprocentní snížení spotřeby energie v následujících letech, tedy do roku 2025. To je důležité, protože to bude mít veliký vliv i na naší politiku budov v následujících letech. A nyní tedy nejdůležitější aspekty, takže jednak je tu ten zákon pláže, e, Potom e, jsme udělali široký průzkum na začátku roku 2018, který teď zpracováváme a jednáme. E, na jeho základě dále objekty v oblasti Beaulieu, tak tam připravujeme k prodloužení eh, nájmu o krátké období, dále eh, budova eh, Rue de la Loire 130, tam bychom chtěli znovu jaksi renovovat a rozšířit budovu, kde by podle platné legislativy bylo možno postavit ještě 90 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy navíc a nové konferenční centrum, které je naplánované, které by se postavilo, aby nahradilo budovu Albert Borchet. Takže nyní budova Rue de la Loi 130, asi jste o tom slyšeli z tisku. Eh, je to objekt, který eh, nám prakticky celý patří a e, v jakém kontextu tedy ten e, projekt připravujeme. Existuje jaksi generál pro e, Brusel, hlavní město z roku 2008, potom proběhla urbanistická soutěž v roce 2009, tu mm, vyhrál ten Eh, zadavatel a postupně jsme tedy informovali rozpočtové orgány o eh, potřebách odkupu eh, a pozemků podle zákona podle, v, na adrese Rue 102, čili ještě část těch pozemků a budov nám nepatří a budeme je přikupovat v nadcházejících letech. Takže zorganizovali jsme Mezinárodní architektonickou veřejnou soutěž z, eh, v březnu 2018. Kolegium vybralo vítěze v červenci 2019 mm, a v současné době existuje veřejná výstava, na kterou vás srdečně zveme na kruhovém objezdu Schumann. Tady to je vítězný projekt, asi jste to už viděli v místním tisku jsou to různé architektonické kanceláře, eh, které eh, toto navrhly jedna španělská spolu s eh, britskou a německou. Tady je to možná trošku podrobně, zbytečně podrobné, ale je tady vidět jednotlivé fáze od dneška do roku 2025 až 30, kdy musíme projít různými uh, Eh, fázemi, především co se týče informování rozpočtových eh, orgánů. Fáze, ve které se nyní nacházíme, je fáze, která spočívá v jednání s vítězem soutěže o realizaci projektu. Druhý projekt, o kterém chci hovořit, je konferenční centrum, které jsme pojmenovali CC20 budova Boršet je už jaksi delší dobu problematická z technického pohledu, protože musíme intenzivně, to je skutečně, jak si musíme velmi intenzivně tu budovu udržovat, aby byla funkční. Za druhé, už nenaplňuje potřeby komise, čili už ne, ne, neodpovídá době a dále v tomto takzvaně konferenčním středisku nemáme vlastně možnost skutečné konferenční prostory vytvářet, spíše to jenom, jak si, jsou tam jenom zasedací místnosti. A vzhledem k tomu, že nemůžeme toto nahradit eh, za provozu, protože musí dál fungovat, tak jsme se rozhodli, že nakoupíme eh, pozemek a hm, objekt eh, tady v Evropské čtvrti. Takže jsme hm, zahájili tender v prosinci 2017. Nabídky se hodnotily letos v červenci a máme tedy nyní návrh. E, to řízení ještě neskončilo, takže vám ještě nemohu ukázat obrázky nebo výsledek, ale v tuto chvíli pracujeme na tom, abychom mohli prezentovat rozpočtovému orgánu e, nabídku do konce roku a současně bychom tedy pak podepsali dohodu, eh, smlouvu a stavba by měla být dokončena v roce 2023 a tehdy by bylo možné uvolnit eh, centrum Boršet. Ještě pro vaši informaci, tak abyste viděli, že spolupráce mezi institucemi funguje i reálně v terénu, hm, tak jsme si vyměnili budovy eh, s s výbory, například v Fermarland 2, kde jsou eh, především eh, eh, výbory, které chtěly spíš zůstat tam, než abychom tam dostavěli nové kanceláře. Takže jsme se domluvili, že si to vyměníme s nimi a vezmeme dvě budovy, které mají oni, tak, abychom omezili demolice a rekonstrukce a abychom eh, jim, eh, eh, abychom tedy hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů tedy nabídli mm, objekt, který máme my. Takže ono se to bude realizovat až v roce 2022. Tehdy totiž také bude tam odpovídající hodnota obou, obou tedy těch vyměňovaných budov. Tady to je jednak budova na Beliar 68 a Trev 70 74 proti budově Van Marland 2. Eh, dohoda byla pouze podepsána v srpnu tohoto roku. Takže tolik eh, z mé strany. A ještě jeden slide. Ne, to je všechno. Děkuji. A nyní dám slovo panu Pekek, který má na starosti infrastrukturu v Lucemburku. Prosím, snažte se eh, udržet v rámci pěti minut. Takže já vás nyní stručně seznámím s politikou komise pro Lucemburg, co se týče nemovitostí. Eh, takže tady vidíme na mapě čtyři lokality, kde se nachází naše objekty. V horní části vpravo eh, je Kirchberg, kde historicky se vždy nacházely budovy komise v Lucemburku. Několik budov se nachází v centru města, především ehm, je to kance, publikační kancelář, potom ehm, máme ehm, provizorní kanceláře, kam se přestěhovali pracovníci z, Mon- z Jean Moneta v lokalitě La Cloche d'Or, což je na jihu. A konečně máme jednu budovu, kde je školka a jesle v Mamer vedle druhé eh, evropské školy. Eh, takže máme tam asi 4500 eh, pracovníků, 17 budov, z nichž 9 jsou kanceláře. Všechny budovy jsou v nájmu s jednou výjimkou v případě Eurofora, které nabízí možnost odkupu, ale situace se v budoucnu může změnit. Velký projekt, který se realizuje nyní, je projekt Jean Monnet 2. Je to budoucí hlavní budova komise v Lucemburku, nahradí starou budovu Jean Moneta, která je prakticky celá zbouraná vlastníkem. A tady vidíte grafické eh, zobrazení té architektury. Bude to složeno ze tří bloků. Jeden blok je tam nízký s kapacitou 2400 pracovišť a konferenční centrum a jídelnu. Eh, v druhé fázi pak eh, se postaví věž, ve které budou především kanceláře a e, dále přijímací takzvaný pavilon, to je takzvaná fáze 2b, která e, umožní potřebné bezpečnostní kontroly pro návštěvníky konferenčního centra a, a různých schůzí. E, výkopové práce již začaly v březnu tohoto roku, ty, ty jsou dokončené a no, první jaksi pokládka betonu by měla začít v následujících dnech. Já tady nebudu zacházet do podrobností všech jednotlivých jaksi technických aspektů, které tady vidíme na tom slajdu. V podstatě je tady uvedeno to, co jsem říkal. A co se týče pracovišť, bude tam tedy asi 110 tisíc metrů čtverečních kancelářské plochy, kde bude zhruba 3700 eh, úředníků pracovat a takto budeme moci opustit prakticky všechny budovy, které nyní eh, máme v obsazené v Lakloždoch a soustředili bychom se jenom na centrum a Kirchberg. Tady vidíte eh, umělecké znázornění té haly, hlavní posluchář, továrnu, ehm, jídelnu a tak. A na závěr další projekty, které bychom chtěli avizovat, Co se týče dodávky Jean Moneta 2, ta proběhne ve dvou fázích, eh, takže eh, v únoru 2023 bychom jaksi kolaudovali první část, v roce 2024 druhou část a eh, podle toho jsme také upravili nájemní smlouvy všech budov, které máme dočasně v nájmu, tak abychom optimálně využili tyto nájmy a nepronajímali prázdné budovy poté, kdy budou dokončeny přesuny. A konečně bych chtěl ještě připomenout eh, jeden eh, projekt, eh, o kterém vám pošleme informační dokument a sice, že bychom chtěli nahradit stávající školku a jesle, které jsou interinstitucionální pro pracovníky parlamentu i komise a tam bychom také postavili novou budovu v budoucnu. Děkuji a nyní dám slovo paní Keller za paní Aji. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zástupcům komise za tuto prezentaci. Chtěla bych omluvit paní Keller, která dnes nemohla přijít, ale pověřila mě abych velmi pečlivě eh, proskoumala toto téma a pověřila mě eh, tím, abych položila řadu otázek ohledně materiálů, které eh, dostala takže první série, vy tam hovoříte o energetické zprávě budov v Bruselu, ale není tam řeč o e, e, energetické, st, k, vlast, k energetických vlastnostech budov komise. Podle e, finančního nařízení to není povinné, ale v rámci toho Green New Deal podle požadavku Ursuly von Leyen by bylo potřeba, aby uhlíková stopa budov by byla eh, klíčová v politice budov. Takže za prvé, jestli by nebylo možné do budoucna to doplnit do tohoto typu zpráv a za druhé se chceme zeptat na udržitelnost budov, jaké materiály budou při stavbě použity, jaké budou náklady eh, energety, na energii a jaké budou možnosti přetvoření budov. A za druhé, je řeč o víceletém programu eh, využití budov bez detailů a pro eh, letošní rok bylo řečeno, že až budou vypracovány, tak eh, budou sděleny. Takže se ptám, zda od publikace zprávy už jsou nějaké informace a jestli nám k té revizi můžete dát více informací, jak se bude konkretizovat eh, umístění nové komise, co se týče obsazení budov a jestli budou nové potřeby. A konečně eh, Dům Evropy a, a Europe Experience v Paříži, to je projekt spolu s komisí v roce 2015, který byl opuštěný v roce 2018 v důsledku neschody s, s radou. Takže nájem e, objektu v, e, na bulváru Saint-Germain skončí v roce 2022 a bude potřeba toto řešit. Je to interinstitucionální projekt e, parlamentu a komise Eh, eh, kde z důvodu stanoviska komise a rady eh, to ne, neuspělo. Komise o tom nic neříká, ani o tom, jak překonat překážky. Je důležité podporovat interinstitucionální projekty na podporu Evropy, ale ta spolupráce nesmí být blokující. Jakou metodou chcete zabránit podobným zádrhelům? Děkuji. Merci, madame. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové paní Holmajer. Ich mach's auch ganz kurz. Vielen herzlichen Ano, já to stihnu také velice rychle. Děkuji vám mnohokrát za zprávu. Já bych eh, taky chtěla promluvit k tomu tématu udržitelnosti. Byla bych velice vděčná, kdybychom třeba mohli dostat písemně, jaké konkrétní hlavní body zde jsou a jak přesně ty standardy vypadají. Jinými slovy, jak vypadá budova politika budov, jak to přesně probíhá. Tedy chceme písemně informace, na co se hlavně hledí a jak se jednotlivá pravidla v jednotlivých případech budov uplatňují. Za další, eh, House of Europe v Paříži už tady zazněl nám jako parlamentu jsou úplně k ničemu budovy, které stojí někde Bůh ví kde a nikdo tam nepřijde. Ono, u komise to smysl třeba dává, protože tam je více administrativních úkolů, ale my v parlamentu chceme, aby lidé parlament znali. Nechceme zaplatit hodně peněz jenom za to, že bude stát dům někde uprostřed polí. Ten slavný příběh je Bulharsko, kdy Eh, v podstatě kvůli bezpečnostním opatřením jste museli nejprve projít bezpečnostní kontrolou na britském velvyslanectví a teprve poté jste se dostali k letáčkům Evropského parlamentu. Že ano? Takže my chceme budovy na místech, kde chodí hodně lidí, kteří třeba do těch budov také přijdou. Eh, eh, nepotřebujeme, aby tam chodilo jen občas jen pár specialistů. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem komise hodlá na spolupráci s parlamentem pracovat. Pak Tady máme mít údajně rekonstrukci Šumanova náměstí. Máte už něco konkrétnějšího? A e, jak to vypadá s možností odkupu několika těch e, zatím pronajímaných budov. A potom nakonec, já nečekám, že dostanu odpovědi na všechno, pro Lucembursko máte nějakou lepší logistickou strukturu, anebo to je tak, že tam ta logistika musí být na stavu z 80. let? Děkuji. Děkuji, pan Uzakovs. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Já jsem nový poslanec, je hodně zajímavé si vyslechnout, do jaké míry se zde věci projednávají. Mohu se zeptat, jaké jsou plány na kancelářské prostory v, v Stockholmu, Římě a Dublinu, protože pokud vím, tak tam ty nájemní smlouvy velice brzy končí. Děkuji vám. Děkuji. Pan Andresen. já děkuji za tuto zprávu. Mám několik otázek. První otázka mě napadla při prezentace toho konferenčního centra, které má být nově postavené. To aktuální konferenční centrum bylo postaveno v roce 1981, pokud jsem to správně pochopil. Je to tak? A pokud ano, je to běžná doba využití, že po nějakých 40 letech už ta budova není použitelná? Další otázka. Eh, ta druhá otázka se týká toho pracovního dokumentu Návrh všeobecného rozpočtu EU, část 7, nebo 7. oddíl, řekněme. Tam jde o ty jednotlivé budovy komise a tady na eh, straně 22 eh, čteme takové, takové schrnutí jednotlivých budov, které jsou v zahraničí jakožto reprezentační budovy. A já jsem si tady eh, vyvodil, že nemáme žádnou reprezentační budovu ve Spojeném království, tedy v Londýně. Je to implementace Brexitu a nebo eh, se to na příští rok zrušilo? Mě to hodně zarazilo, když jsem to takto četl, takže to by mě zajímalo. A třetí otázka. Eh, máme nějaké srozumitelnější srozumitelnější eh, pojmenování jednotlivých budov, protože ty zkratky, to je pro mě naprosto kryptické, když tady je J59, eh, tak já vůbec nevím, co to má být. Máte k tomu nějakou vysvětlivku nebo aspoň něco takového, prosím vás. Děkuji vám. Poznámka bez mikrofonu. Pan Žomke si chtěl vzít slovo? Ne. Tak ještě někdo? chce intervenovat, zeptat se, komentovat, pakliže ne, tak poprosíme nejprve pana Molino a pak eh, druhého pana kolegu, aby zodpověděli ty otázky, které zazněly. Merci, Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jist, jestli dokážu zodpovědět všechny otázky, protože OIB má na starosti eh, infrastrukturu a logistiku v Bruselu a nikoli to, co je mimo Brusel, ale pokusím se aspoň e, zodpovědět tu část, kterou mám ve své kompetenci. Tak, já samozřejmě rozumím otázce ohledně energetické náročnosti. To je jeden z důvodů, proč jsem také zdůraznil ten nový zákon pláž je to každodenní aspekt, který bereme každý den v potaz. Jsme v situaci, kdy budovy, které máme nyní, mají eh, energetickou eh, náročnost eh, daleko horší, než by měla být, protože jsou to starší budovy. Dělali jsme mm, mm, určité kroky, aby se zlepšila E, izolace, e, ventilace a podobně. Taky dodržujeme ten princip, že se potřeb, musí renovovat 3 všech budov, ale pokud chceme učinit krok dopředu, je potřeba postavit budovy nové, jako třeba Hydralua 103, protože vycházet jenom z těch budov, které tady máme a ty předělávat, nebo rozšiřovat, není eh, dobré řešení pro dosažení lepší energetické náročnosti a hlavně eh, pro lepší využití a použití eh, nových materiálů a podobně. Například v eh, LOA 103, když se podíváte na jednotlivé funkce, které v rámci toho tendru byly zdůrazněny, tak se vycházelo především z toho, že to musí být nástroj flexibilní a užitečný pro úředníky a to právě, jak se bylo v rámci toho zdůrazněno. A myslím si, že by neměl být problém poskytnout eh, zprávu ohledně stávající energetické náročnosti budov, protože my to stejně musíme podle belgického zákona každým rokem dělat, čili to vám můžeme bez problémů dát. K dispozici je to ostatně veřejný dokument a to můžeme mm, vašemu výboru samozřejmě poskytnout. Dále, co se týče Domu Evropy, to je právě ten projekt, za který my přímo nezodpovídáme. Nicméně příslušné generální ředitelství nás požádalo o pomoc. E, především inženýrskou pomoc, pomoc v oblasti architektury, e, průzkumu situace, zprávy projektu e, a případně v jaksi řízení velkých Eh, jaksi projektů, které bychom tam dělali. Takže eh, jsme uzavřeli dohodu eh, s příslušným oddělením a my jim jsme připraveni pomoci po technické stránce, nikoli politické, pouze technické. Co se týče životnosti budov, naprosto chápu, otázku eh, poslance, který se diví poměrně krátké životnosti budov. To je zase jeden z důvodů, proč říkáme, že je potřeba jaksi se toho chopit. Třeba budova Lua 103, jsme, jsme jasně řekli, že chceme budovu e, s životností minimálně dvakrát 30 let. My samozřejmě víme, že nemůžeme očekávat 60 letou životnost bez nějaké generálky, čili je potřeba mít možnost v určitou chvíli aktualizovat a modernizovat i třeba z pohledu energetické náročnosti abychom drželi krok s požadavky a e, bohužel CCAB patří mezi budovy, které nemáme zcela pod kontrolou. Je to budova, která byla postavena svého času nedostatečně flexibilně eh, a tehdy mm, nás bylo šest členských států a bylo těžké plánovat a předvídat eh, v expanzi, která ještě nenastala a tudíž nástroje, které mi předchůdci měli eh, k dispozici, neodpovídali a neměli tu žádoucí flexibilitu, kterou potřebujeme dnes. Ale samozřejmě do budoucna se tomu chceme vyhnout. Eh, teď nyní ne, nečitelné zkratky a hesla, ano, rozumím, rozumím tomu, Můžeme eventuálně vedle toho vždy napsat kompletní adresy, abyste si představili, kde se jednotlivé objekty nachází. To můžeme dát do těch dokumentů, které vám zašleme. Jedna otázka se týkala plánování asi toho víceletého finančního eh, rámce a víceletého rámce pro politiku budov eh, který, mm, e, e, proto abychom měli hodně dlouhodobou představu o plánování budov v budoucnosti, třeba budova LOA 103, kdy e, vlastně se začalo e, s úvahami v roce 2005 a, e, a poslední fáze má končit v roce 2035, čili to chce ten víceletý politický nástroj, je velmi dlouhodobý dokument, zatím nebyl aktualizován, snad by měl být aktualizován do konce tohoto nebo začátku příštího roku. Ale jedná se tedy o velmi dlouhodobé plánování, stabilní. Naše politika je relativně stabilní. Co se týče našich koncepcí, tak nelze očekávat nějaká velká překvapení. Čili ten plán, který máme v tuto chvíli, je poměrně dobrá reference vzhledem k tomu, co plánujeme dlouhodobě. Třeba tam budou nějaké drobnosti, třeba, že nějaké nájmy nebudeme prodlužovat později a e, nebo třeba ten průzkum terénu nepro, neproběhne tak rychle a dobře, jak si budeme představovat, ale obecně by to mělo být poměrně podobné. Tím myslím, že jsem zodpověděl prakticky všechny otázky, na které jsem schopen odpovědět. Dublin to je taky spíš otázka na DG Comp pro komunikaci, takže nevím, jestli to eventuálně někdo z kolegů zodpoví. Nebo Londýn. Dobře, děkuji panu Beketu, pan Beket. Ještě bych to doplnil. Co se týče energetické náročnosti budov, budova Žamone 2 ta bude certifikována BRIAM, což by mělo být velmi vysoké hodnocení a budoucí budova, kde bude publikační kancelář, to je budova tři roky stará a ta také splňuje požadavky na energetickou náročnost velmi, velmi vysoké. Také bych chtěl upozornit, že u všech budov které se nachází v Lucemburku, ale týká se to i Bruselu, je velký podíl budov, které jsou certifikovány EMAS, což je také známkou kvality jejich nejenom energetické eh, náročnosti, ale i zprávy jiných eh, utilit, jako spotřeby vody, omezení odpadů a jejich zpracování a tak dále. A budovat PE6, kdy budeme posílat informační dopis parlamentu. To je budova, která bude také mít velice eh, dobré eh, vlastnosti. Co se logistiky týče, to je téma významné pro paní Holmajer. My jsme dobře rozuměli, co myslí a v rámci budoucího nastěhování do Jean Monnetu 2, tak tam my očekáváme, že samozřejmě zmenšíme počet budov a hodně e, se budeme koncentrovat v jedné budově, takže bychom se konečně mohli odsnout v 21. století. Děkuji. Děkuji vám. Jedna otázka se týkala budovy v Dublinu. Může někdo, prosím? I think the, the question was... Děkuji vám, já si myslím, že ta otázka se týkala budovy v Londýně a toho, proč hm, chybí v tom pracovním dokumentu na stránce 22. Podle mě je to proto, že tohle jsou pracovní dokumenty, které doprovázejí rozpočet, návrh rozpočtu komise na rok 2020, u kterého máme rozumné důvody očekávat, i když já už pochybuju o tom, co je dneska vlastně rozumné, že zkrátka lze rozumně očekávat, že v roce 2020 už nebude mít komise zastoupení v Londýně, ale že se z něj stane delegace, protože Spojené království se stane třetí zemí. Takže já to chápu takhle, proč to v té tabulce chybí. Ale ještě to zkontroluju u příslušných expertů a pokud mi dají jiné vysvětlení, než to jsem vám právě řekl, tak vám to napíšu písemně. Děkuji moc krát. Má k tomu ještě někdo něco? Jestliže ne, tak eh, dokončíme tento bod, bod 9 na pořadu jednání. A děkuji těm, kteří nás se seznámili s tímto tématem. Financial frame. Tak bod 10. Víceletý finanční rámec 2021 až 2027. Práce už začaly eh, také na tématu, tématu vlastních zdrojů a proběhla už rada výměn názorů s finským předsednictvím. A to na základě schůze Rady pro všeobecné záležitosti 16. září. Vyjednavací tým předložil pozici parlamentu, eh, kterou poté schrnul eh, ministr financí na GAK. A byli jsme informováni o záměru předsednictví vydat v říjnu dokument ještě před eh, Evropským summitem, který se bude zabývat těmi nejproblematičtějšími otázkami, jako je například bilance MFF a globální úroveň. Na základě pokynů Evropské rady eh, budou, bude hledána interní dohoda do konce roku. A já bych chtěl poprosit eh, zpravodaje pro MFF, pana Olbrichta, a potom paní Marques, aby si vzali slovo. Pane Olbrichte, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste se zmínil, byl vytvořen vyjednávací tým. A nyní máme tedy dva spoluspravodaje na straně výdajů a dva spoluspravodaje na straně vlastních zdrojů. Okamžitě jsme se pustili do komunikace s aktuálním předsednictvím, tedy s finským předsednictvím, o přípravách návrhu příštího víceletého finančního rámce. Tyto schůze v návaznosti na schůzi GAK proběhly celkem normálně, nestalo se tam nic zvláštního. Informovali nás, že připravují vyjednávací box na schůzi Evropské rady Patrně na říjnovou schůzi rady připraví první návrh dokumentu. Nevěděli, jaký bude výsledek, ale připraví to tedy na říjen. A doufají, že Evropská rada učiní politické rozhodnutí do konce roku. Samozřejmě bychom si měli kolegové jasně uvědomovat, že tento negobox, tento vyjednávací box, to je interní metoda rady, která povede k pozici ohledně víceletého finančního rámce a také ohledně jednotlivých sektorů. Tato metoda tedy spojuje sektorová nařízení s víceletým finančním rámcem a směšuje tak naří, nařízení o víceletém finančním rámci se sektorovými nařízeními. Na straně parlamentu eh, je tedy problém, že tu máme vyjednavací tým versus zpravodaje v jednotlivých výborech. Příprava jejich interní pozice je tedy jedna věc. A druhá věc je, až se dohodnou, co vlastně předloží parlamentu. My jsme se rozhodli eh, připravit na první říjnovou plenární schůzi v Bruselu usnesení, A nyní se snažíme o nalezení kompromisu k tomu textu, který by měl být připraven eh, příští týden, takže to bude poměrně rychlé. Otázka zní, jaký je smysl toho usnesení. Smysl toho usnesení je obecně vzato v tom, že má připomenout pozici parlamentu z listopadu 2018 a vyslat signál radě, že parlament se stále drží pozice, která byla v listopadu většinou politických frakcí schválena. Že tedy parlament trvá na této pozici, to za prvé. A za druhé, že parlament očekává, že pokud v návrhu nového, před, nové předsedkyně komise bude něco nového, pak by se to mělo projevit novými zdroji. Neboli jinými slovy, nové úkoly znamenají nové peníze. A otázka na komisi zní, jestli to hodlají udělat a nebo ne. A potom další eh, bod, to je žádost parlamentu ohledně toho nouzového plánu. Jestliže nevznikne dohoda o víceletém finančním rámci včas, to znamená do konce roku 2020, tak eh, v textu toho usnesení, eh, na kterém se teď pracuje, se píše to, co jsme dohodli včera. A sice, že žádáme Evropskou komisi, aby okamžitě začala s přípravami nouzového plánu, aby ho měla, pokud se něco stane. Neboli pokud nenastane jednomyslnost, nebo pokud nevznikne společná pozice, nebo pokud parlament zablokuje dohodu, která, kterou se bude zabývat v rámci postupu souhlasu. Toto usnesení, které bychom chtěli napsat velice rychle, je tedy spíše politické a jeho obsahem je, že parlament má pozici, které se drží a že parlament očekává, že rada bude konat co nejrychleji a že parlament očekává, že komise připraví nouzový plán a začne s tím okamžitě. Takže zpráva pro radu je velice jasná. A sice, že se bojíme, že pokud se nedohodneme do konce tohoto roku, bude nesmírně těžké dohodnout se do konce roku 2020. Proto, abychom se zachovali odpovědně, bychom chtěli mít nějaký plán B, tedy ten nouzový plán, pro případ, že by se něco pokazilo. Pak jsou tam další některé body, na které patrně kolegové upozorní, ale hlavní otázka tedy zní, do jaké míry budeme přesně kopírovat text z listopadu 2018. A já bych vám chtěl připomenout, že naším návr- náš návrh byl tehdy 1,3 hrubého národního důchodu. A pak jsou v tom usnesení ještě nějaké eh, interní body týkající se konkrétních politik a konkrétních čísel. Tak otázka je, jestli to chceme nechat tak, jak to je, a nebo jestli řekneme, že jsme ochotní uspůsobit tu situaci novým výzvám, zejména problému klimatických změn. To je podle mě jedna z nejtěžších debat, které nás čekají, protože podle informací z komise Tedy podle informací z příslušných generálních ředitelství. To, co, čeho jsme dosáhli v roce 2018, v listopadu 2018 to je 25 to je průměr tedy na příštích sedm let. A bude možné tam začlenit nějaké nové prvky, ale bude to ještě těžké. Myslím si tedy, že bychom se měli přidržet pozice parlamentu a jsme ochotní analyzovat nové výzvy a novou situaci ohledně klimatických změn. Ale pokud jde o konkrétně tohle usnesení za dva týdny, nebo za týden, tady si myslím, spolu s některými zpravodaji, že bychom neměli zabíhat do detailní analýzy čísel. protože nemáme informace ohledně toho, jaké jsou možnosti na příští období. Takže abych to shrnul. Pokud jde o výdaje, držíme se pozice z listopadu 2018. Žádáme komisi, aby začala s přípravou nouzového plánu. A jsme ochotní analyzovat novou situaci. ale důležité je, abychom v tomhle usnesení neměnili naši základní pozici 1,3 hrubého národního důchodu na základě cen z roku 2018. Takže tolik shrnutím. Teď tedy připravujeme ten text na příští týden. A pokud chceme, aby se o tom usnesení hlasovalo v říjnu, tak by znění mělo být dokončeno příští týden, takže je to poměrně urgentní. Děkuji vám. Děkuji, paní Marquez. Budu mluvit portugalsky, děkuji vám mnohokrát. Nechci opakovat, co říkal spolu zpravodaj. Chtěla bych pouze říci, a to je taková závorka, tak eh, bych ráda hovořila o několika konkrétních bodech. Nejprve tedy zpráva Evropského parlamentu. Máme nový parlament, máme tuto novou zprávu a ta eh, představuje pozici parlamentu. Je dobré, aby naše usnesení tento fakt reflektovalo. Víme, že během voleb do Evropského parlamentu nedošlo k objevení nových výzev, ale objevily se snahy určit, v, obla, v určitých oblastech politiky reagovat na výzvy, které se objevují. A to je shodné v podstatě v celé Evropské unii, zejména hovořím o snahách chránit klima. Takže k tomuto usnesení se vlastně připojuje naše zpráva. Společně se snažíme najít nějaký konsenzus. Myslím si, že třeba otázka klimatu by mohla být i posílena. A tím pádem bychom se mohli integrovat i určité principy, které zmínila předsedkyně komise von der Leyen. Třetí bod se týká iniciativy předsednictví předložit nový dokument. My jsme eh, měli návrh komise už od dubna. V listopadu jsme získali eh, návrh parlamentu a předsednictví teď představí nový dokument. Poté, co se poslal dotazník všem členským státům po těch všech bilaterálních schůzkách s členskými státy, já mám pocit, že tady ta, eh, to, to předsednictví má dvě možnosti. Buď začne vypracovávat nový dokument, který bude založen na příslušných návrzích komise eh, na základě rozhodnutí, eh, na základě jednání členskými státy, anebo předloží nějakou alternativu. Pokud nám chce dát signál k nějakému dialogu s parlamentem, tak to jistě může, ale je otázka, jaké druhy vztahů tady pak mají s parlamentem, respektive s komisí plánovat, eh, panovat. Samozřejmě, pokud by předsednictví uznalo naši zprávu, bylo by na místě, aby něco předložilo Evropskému parlamentu jako návrhy. Tohle to by podle mě byl krok vpřed v rámci tom, toho vyjednávacího procesu. A pak ještě jedna poznámka, která souvisí s tím nouzovým, nouzovým programem, s tím contingency plánem. V, v našem usnesení musíme říci naprosto jasně, co chceme. My nechceme žádný takovýto nouzový plán, nechceme žádný plán B. Chceme, aby se tak řeklo, plán A, ale uvědomujeme si aktuální situaci a pokud ve skutečnosti nebude možné použít ten prvotní plán, tedy dosáhnout politické dohody ještě v tomto roce, tak bude potřeba pracovat na základě nějakého nouzového aranžmá. Ale je potřeba zajistit našim občanům, podnikům, společnostem a tak dále určitou kontinuitu. A víceletý finanční rámec musíme pak koncipovat tak, aby nedošlo k přerušení toku peněz. Děkuji. Děkuji. Teď by dostali slovo spoluspravodajové k vlastním prostředku, což je paní Ayer jako první. Monsieur le Président, je Pane předsedo, děkuji. Děkuji, pane Fernandesi, že mi cháváte slovo asi toho neřeknu nic moc navíc. Mě, já se domnívám, že je hlavně zajímavé slyšet vaše názory a obavy. A, tak bych asi řekla tři body. Za prvé chci zdůraznit, jak je naléhavé a jak máme krátký časový plán, protože e, jsme tu e, skupina nových poslanců, kteří mají chuť věci měnit a někteří z nás mohou cítit frustraci z toho, že se v podstatě nevracíme k víceletému finančnímu rámci a vlastním zdrojům. Ta myšlenka, a to pan Olbrich říkal velmi dobře, je vypracovat usnesení se silným politickým poselstvím na adresu rady s tím, že parlament je připravený a jednotný. To znamená neotvírat znovu pandořinou skřínku. Na tom jsme se dohodli všichni v jednacím týmu EPP, SAD, Renew i Zelení. abychom neotevírali znovu diskuse, které už byly přijaté a potvrzené v loňském roce. A teď, eh, tak si, toto je naše stanovisko plus určité úpravy, aby se zohlednil výsledek posledních eh, evropských voleb a ambiciozní eh, program nové předsedkyně Uršuly von den Leyen. Také to říkali Jan a Margarita, kteří to hodně zdůrazňovali, a sice klimatické téma bude zásadní pro naši frakci. Já potom dám taky prostor Moricovi, aby zmínil eh, mechanismus právního státu. Je to skutečně takový postup, že chceme pracovat na textu, aby byl současně silný, ambiciozní i koncenzuální, abychom dosáhli co nejširší podpory u vlastních zdrojů. Tam nevím, jestli chceš říci Jose Manueli mm, něco konkrétnějšího, tak ti nechám slovo. Děkuji. Merci, Madame Aye. Děkuji, paní Aje. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Musím vzdát hold práci, která nám byla předána s pravodajem Janem Olbrichtem a paní Toma eh, Janem Levandovským a Gerardem Depré, protože oni skutečně nám tady nechali kvalitní dědictví. A to byla skvělá zpráva se správnou metodikou taky. Chci připomenout, že v parlamentu užíváme správnou metodiku. Vidíme, kolik potřebujeme, kolik chceme na každou politiku a pak to sečtem. To je ta metoda z dola nahoru. Rada postupuje opačně. Oni chtějí strop a potom to dělí. A někdy mají v hlavě třeba 1% a s jedním procentem nelze čelit politickým výzvám a mít malý rozpočet, to je špatné a drahé, protože někdy je opravdu velmi drahé mít malý rozpočet. Taky se klade důraz na nové vlastní zdroje, um, kdy mm, žádáme fiskální neutralitu, nové vlastní zdroje, které pomohou financovat nové politiky. Na jednu stranu chceme zredukovat um, podíl toho, co členské státy platí na základě hrubého domácího produktu a současně chceme posílit rozpočet 1,3 hrubého národního důchodu není nic mimořádného. Jsme ambicioznější než návrh komise a připomínám, co už zaznělo mnohokrát nebude možné dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci, aniž by bylo dosaženo dohody s Evropským parlamentem o nových vlastních zdrojích. To znamená dohoda e, o nových vlastních zdrojích, ale také o transparentnosti, zjednodušení, e, skoncování s kompenzačními mechanismy také musíme mít rozpočet čitelný. Takže my jsme připraveni je to naléhavé, vidíme, že rada ještě připravená není, nevím, jestli předsednictví potom bude chtít hrát s nějakým novým předloženým dokumentem, aby omezili návrh eh, komise. Ehm, to by byl špatný signál protože předsedkyně van der Leyen má nové cíle a ambice a to podle našeho názoru znamená eh, nové částky, nové součty, navýšení návrhu komise na nové politiky a na posílení nových politik je potřeba mít odpovídající zdroje a občané očekávají, že rozpočet, který bude důležitý pro všechny a přínosný pro všechny, bude na výši těch potřeb a to je jediné, co Evropský parlament žádá a bude jednotně trvat na tomto požadavku. Děkuji, pan Andresen. Na vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji taky panu Olbrichtovi a všem ostatním poslancům, kteří v minulém volebním období eh, zajistili parlamentu tuto dobrou pozici. My jsme tedy dobře připraveni a na rozdíl od rady eh, už jsme schopni vyjednávat o finančním rámci, což je nesmírně důležité, takže teď nemusíme začínat od nuly, ale můžeme přidávat nové priority k pozici parlamentu, eh, k tomu toho už bylo hodně řečeno. Pro nás zelené eh, je samozřejmě důležitá problematika zeleného dílu paní von der Leyen a dosažení klimatické neutrality za příštích 20 nebo 50 let, ale taky body socia- cíle sociální regionálního rozvoje. To jsou body, které tam ještě můžeme přidat, ale e, přesto parlament už nyní má velice dobrou pozici. E, pro nás teď nejde o to bránit status quo, ale spíše e, uspůsobit Evropskou unii i po finanční stránce velkým výzvám v budoucnosti. A proto říkám zcela jasně, že o to škodlivější je to, co teď dělá německá vláda, kdy například slibuje v koaliční smlouvě určité věci a potom to zase odvolává a e, oznamuje, že teď už není ochotná e, financovat více evropský rozpočet. A já si myslím, že e, tady máme taky velký úkol v členských státech diskutovat a vést tuto diskuzi s vládami členských států, protože právě velké a bohaté státy jako Německo by měly být ochotné nejenom e, planě kázat o evropském rozpočtu, ale měly by také konkrétně ukázat, když, e, měli by to ukázat, když e, vyjednává parlament s radou. A právě velká koalice v Berlíně bude hrát klíčovou roli, protože Německo je konec konců největší členský stát a momentálně se ubírá špatným směrem. Buď tedy by se mělo navýšit procento příspěvku na e, víceletý finanční rámec, anebo by se měly umožnit další společné daně. E, to jsou e, varianty, které tady v parlamentu zkoumáme. Chceme nezávislý rozpočet, k tomu patří také Evropská digitální daň nebo Evropská daň CO2, která zatím není v rozpočtu členských států, ale šla by přímo do rozpočtu Evropské unie. Ale potom by neměly velké členské státy tolik přímých plateb, mohli bychom společně investovat do budoucnosti a nejenom pořád všechno blokovat, protože jinak nevznikne nikdy žádné řešení a já si myslím, že bychom měli tuto pozici zastávat jako parlament proti radě. Děkuji paní Gualmini. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Jako stínová zpravodajka SAD Vycházím z premisy, že podobně jak říkal pan Fernandez, že je potřeba naše vyjednávání o vlastních prostředcích navázat bezpodmínečně na vyjednávání o víceletém finančním rámci. Potřebujeme vlastní zdroje. My jako parlament musíme jasně říci, že nebudeme souhlasit s dohodou o víceletém finančním rámci, pakliže nezískáme to, co chceme my, jinými slovy revizi otázky vlastních prostředků. To je první věc. Ehm, řekl by, řekla bych, že to tady sdílí několik lidí a je to zásadní bod. A teď k těm vlastním prostředkům. V květnu 2018 Evropská komise, jak už tady zaznělo, předložila čtyři návrhy na reformu, které mají představovat základ pro další dobrý vývoj. Ale jak už jsem řekla, já si myslím, že my bychom měli zkusit být jaksi o něco ambicioznější. Hm. Ten první cíl, tedy že chceme ztransparentnit otázku příspěvků, jak se k tomu Eh, jak se k tomu hrubému národnímu důchodu dospěje v jednotlivých členských státech. To je určitě potřeba, ale je to potřeba dělat ruku v ruce s jiným cílem, tedy snížit ten objem příspěvků tím, že zavedeme nové příjmy, které budou čistě evropské. Komise již eh, navrhla určitá opatření, například ten eh, daňový základ z příjmu právnických osob, eh, zdanění nadnárodních podniků, což se teď zastavilo v eh, radě. Ono si musíme uvědomit, že některé tyto návrhy sledují i větší sociální spravedlnost například. Komise navrhuje revizi zdanění emisí, nyní slovy, to je systém ETS, což je také sdílitelné. Poté tam máme novou daň z plastu A já si myslím, že my jako parlament bychom tyto návrhy měli posílit za účelem prostředků, které přicházejí z jednotlivých členských států. My nechceme ten cíl 58%, eh, jak ho navrhuje komise. Podíváme-li se na návrh té slavné digitální daně, tak doufejme, že to bude konečně zavedeno. Eh, nebo zdanění finančních transakcí. Nebo eh, to takzvané carbon border tax. Mimo jiné, to jsou všechno příklady nových možných postupů, které se přímo navazují na naše politické priority, jinými slovy, na to, co by náš rozpočet mohl a měl dělat, jinými slovy, redistribuci. E, to znamená, že se podíváme na nadnárodní podniky, na webové giganty, kteří generují zisky a nebo se podíváme na otázku zdanění emisí, což je také přímo navázáno na naše cíle, tedy na změnu klimatu. E, na závěr, no ona je otázka, co se ještě stane s věcmi, jako je Brexit. E, já ani jako politoložka už nevím, jak, jak to všechno dopadne, ale e, určitě dříve či později nastane nějaký okamžik, kde budeme mít jasno a od kterého se budeme muset odpíchnout. Uvidíme, jak to bude, zda budeme řešit otázku nějakých rabatů, což eh, také je velice problematické vysvětlit našim občanům, proč někdo slevu má a někdo slevu nemá. My jako frakce SAD navíc eh, tvrdíme to, že ty známé marže nebo ty koeficienty těch vlastních prostředků by mohly být ve finále také navýšeny, aby došlo k navýšení prostředků v evropském rozpočtu. Jinými slovy, my chceme zjednodušit příjmy, chceme stransparentnit všechno to, co se eh, děje na straně příjmů v členských státech. Chceme snížit příspěvky členských států, ale chceme naopak, abychom to kompenzovali, aby skutečně nastoupily evropské politiky, které budou znamenat nové příjmy. Bude to velká operace, ale doufejme, že se nám podaří. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Pan Corner. Thank you, chair. Um, as a... Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za Renew jsem intenzivně diskutoval s mnoha novými poslanci o víceletém finančním rámci, protože to je téma, které zajímá každého, je nesmírně důležité a podle mě je třeba si jasně uvědomit, že Evropský parlament má silnou pozici a souhlasím s tím, co už říkali zpravodajové. Je třeba znovu stvrdit pozici předchozího parlamentu a reflektovat nové priority nové komise. A samozřejmě musíme požadovat nouzový plán a nenechat se radou zatlačit v tomto ohledu. Pro nás v Renew Europe je ale velice důležité, abychom ve víceletém finančním rámci zdůraznili význam evropské přidané hodnoty a výdajů na základě výsledků, evropských výsledků. Potřebujeme určité navýšení rozpočtu a musíme e, o ně bojovat. Tam, kde výsledky e, evropské intervence mají vyšší hodnotu, než e, jakou by měly případné státní kroky. To je potřeba mít na paměti a diskutovat o tom s daňovými poplatníky v Evropě, protože ti jsou, myslím, ochotní investovat do evropských odpovědí a my bychom měli tímto způsobem posílit dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy. Co je pro frakci Renew Europe naprosto zásadní, je, aby existoval mechanismus právního státu v rámci víceletého finančního rámce. To je opravdu nutnost, to je pro naši frakci klíčová priorita. Tento mechanismus potřebujeme, abychom chránili unijní rozpočet. A pokud jde o peníze daňových poplatníků, tak eh, aby byly, eh, aby byly správně přijímány, tak mechanismus právního státu je zásadní. Tak to je od nás všechno. Těším se na spolupráci a jsem rád, že v tomto výboru velice úzce spolupracujeme. Myslím si, že teď máme významnou příležitost spolupracovat na víceletém finančním rámci. Děkuji vám. Děkuji, pan Zany. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Budu velice stručný a mám jen několik takových obecných poznámeček k otázce našich cílů, protože po legislativní pauze a po volbách se poněkud mění ty hlav, ta hlavní témata, na, kterou se, na která se soustředí evropská politika, což je víceletý finanční rámec a Brexit. Takže jak to ubudíme s tím víceletým rámcem? Vyjednávání pokračují. Finské předsednictví chce skončit dohodou ještě před koncem svého mandátu, jinými slovy do konce roku. I když zde jsou zásadní neschody vlastně i uvnitř rady a mezi tím, co chtějí udělat jednotlivé členské státy. Jsou zde některé země, které chtějí rámec, který bude ambicioznější, jiní by si přáli naopak ta navrhovaná čísla ponížit. A to se týká tedy jak na původního návrhu komise, tak návrhu parlamentu. Připomínám, že vlastně k tomuto aktuálnímu vývoji už minulý parlament minulá komise se snažili všechno ukončit před koncem legislativního období, ale evidentně se to nezdařilo. Takže uvidíme, možná jsme získali ještě trošku času, ale měli bychom mít ve finále dohodu, která bude udržitelná, která nebude vytvářet dodatečné meziinstitucionální rozepře mezi parlamentem a radou. A to souvisí také s časem a s vyjednáváním. Parlament většinou už vyjádřil ochotu navázání tématu vlastních prostředků na tu eh, příští dohodu v celém finančním rámci, ale toto jistě bude obtížné. A eh, možná bude ještě složitější najít dohodu k těm vlastním prostředkům v první řadě. A já proto vnímám určité riziko provázání těchto dvou vyjednávání, protože to může zpomalit samotná jednání o víceletém finančním rámci. Ty obtí, ta témata jsou různá, obtíže jsou také různé. To, že budeme mít jeden balíček, hrozí tím, že nám to ovlivní vyjednávání o víceletém finančním rámci. Co se týče eh, obsahové stránky všeobecně, tak tady se vykrystalizovaly nějaké nové priority, alespoň tedy v návrhu komise. Parlament eh, poté žádal o trošičku jiný přístup, ale pakliže budeme chtít financovat nové priority, které vlastně nejsou součástí základních smluv EU, a pokud budeme chtít eh, skutečně šáhnout na ty politiky, které představují eh, některé ze zakládajících principů Evropské unie, jako například politika soudržnosti nebo princip ko- mm, koheze, což je snad nejdůležitější věc, kterou v EU máme, nebo společná zemědělská politika a zemědělský sektor, který se aktuálně nachází ve vážných problémech, ať už z důvodu klimatických, ať už z důvodu různých sankčních režimů a kontrasankčních režimů, to všichni velice dobře známe. To má všechno velký dopad na náš zemědělský sektor. Takže potřebujeme jakýsi realistický přístup, který by postupoval zejména soustředěně co do těchto oblastí, a kdybychom měli nějaké lepší povědomí o výkonnosti našeho rozpočtu, tak si myslím, že by to mohlo mít na celý proces pozitivnější dopad. Na závěr mi dovolte ještě takovou krátkou úvahu k vlastním prostředkům. I zde eh, je velice sympatický ten cíl snížit příspěvky ze strany členských států eh, zejména pro státy, jako je Itálie, které jsou čistými přispěvateli. To by udělalo hodně pro evropskou solidaritu ale nesmí to být činěno na úkor nebo respektive jako takový vedlejší efekt toho, že Evropská unie zavede nové daně. Protože Evropská unie vlastně nemá eh, pravomoc eh, cokoliv danit, protože Evropská unie není státem. Z té skupiny na vysoké úrovni, která se zabývala vlastními prostředky, vzešel tento závěr. Ono je sice hezké na jednu stranu eh, lidem vracet do kapes peníze tím, že snížíme příspěvky členských států a na druhou stranu jim okamžitě ty samé peníze z kapes zase vzít tím, že zavedeme nové, nové daně. Ehm, které v podstatě ve finále půjdou vlastně na marketing. Takže já si myslím, že práce je před námi ještě strašně moc, než tento víceletý finanční rámec dotáhneme do konce. Děkuji vám. Thank you. Mr. Děkuji, pan Zíle. Děkuji, pane předsedo. Tak nejprve jménem ECR bych chtěl říci, že nej, nejsme členy pracovní skupiny, ale stejně bychom rádi přispěli k víceletému finančnímu rámci. Nejprve několik procedurálních záležitostí, o kterých se už zmínilo několik spoluzpravodajů. Za prvé, je určitě parlamentní pozice z listopadu 2018 správným výchozím bodem pro vyjednávání s radou ale musíme si promyslet taky taktiku. Naprosto souhlasíme s tím, že není možné dosáhnout dohody, aniž by zároveň došlo k pokroku ohledně vlastních zdrojů. Za druhé, načasování nouzového plánu. Na tom jsme se už shodli s panem Olbrichtem a myslíme si, že komise by k tomu měla být připravená. Měli bychom si také uvědomit, eh, jak moudrý je návrh Evropské komise, protože tam jsou i další věci eh, než nový rozpočet. Tam je vlastně celý program nové komise a komise by měla chápat, že na straně příjmů nebo na straně výdajů se musí něco pohnout. Například nový fond spravedlivého přechodu, který má financovat regiony závislé na fosilních palivech. Jak se to bude financovat? Právě tak Frontex, do roku 2027 bude potřebovat další zdroje. A potom ta kondicionalita právního státu, ta je kontroverzní a jistě chápete, jaká je pozice ECR, ale ono to souvisí taky s rozpočtem a je potřeba pochopit stanovisko Evropské komise. <clears throat> My... A pak jsou tu ještě další možné dodatky v, ohledně, eh, v ohledu vlastních zdrojů, jako je uhlíková přeshraniční dáň. A teď nevíme, jestli se to týká zboží, anebo například zdrojů energie z třetích zemí, které příliš příznivě nesmýšlejí o Evropské unii a jejich ropa nebo plyn se dostávají na evropský trh. Takže tohle jsou otázky, které potřebujeme zodpovědět, abychom chápali postoj komise. A potom k obsahu eh, Evropsk, eh, eh, ECR byly vždy pro evropskou přidanou hodnotu a pro čistě jednotný trh, zejména se službami, který je dodnes velice slabý. A zároveň si myslíme, že je třeba kombinovat eh, dobré stránky eh, MFF, ty staré a tradiční, s očekáváními občanů. Není možné dramaticky měnit politiku soudržnosti. Eh, Právě proto si musíme uvědomit, jaká mají očekávání. Je potřeba pochopit společnou zemědělskou politiku, která ještě není úplně eh, odůvodněná na straně parlamentu co do sektorů. A potom jsou tu ty nové, budoucí části VFR, jako je Horizont 2020 a tak dále. Tady si musíme uvědomit, že záleží na detailech, zejména když ekonomika jde dolů. A eh, evropská makropolitika, dejme tomu, v Nizozemsku nebo v Německu se může změnit, protože tam se vykládá více zdrojů na investice nyní ale eh, představme si, že bychom snížili příspěvky na základě hrubého národního důchodu. To by znamenalo méně jednotného trhu a více investic na národní úrovni, což by znamenalo, že lidské zdroje a inovace by, eh, to by se koncentrovalo na určitá místa v Evropské unii a prohloubily by se rozdíly mezi jednotlivými státy a jednotlivými regiony eh, Evropské unie ještě více, než jak je tomu dnes. A to si myslím, že není náš cíl. Takže si myslím, že na, toto, na to 1,3 Eh, hrubého národního důchodu, na to je potřeba dávat pozor a měli bychom to ponechat, ale je potřeba eh, také získat nebo naplnit nějakým obsahem jiné stránky víceletého finančního rámce. Děkuji, pan Levandovský. Děkuji. V předchozím mandátním období tohoto parlamentu jsme byli konfrontováni s naprosto naivními a nerealistickými očekáváními ohledně toho, co lze vykonat ještě před volbami. Já jsem nebyl u kolegů příliš populární, když jsem říkal, že tohle jsou nerealistická očekávání. Protože před evropskými volbami členské státy zaujímají stanovisko. Nevyjednávají, ale deklarují stanovisko před evropskými volbami. Teď už skutečně vyjednávají, ale je to čistě mezivládní fáze, mezivládní stádium vyjednávání a nic reálného se neodehraje zatím mezi parlamentem a radou. A to až do chvíle, kdy se vlády dohodnou. Podle mé zkušenosti jedna schůze rady nestačí. Budou potřeba alespoň dvě, protože lídři se ke konci noci víceméně pozabíjejí. Já si myslím, že to spíš bude až na začátku roku 2020 a nikoli na tom prvním summitu ještě letos. Ale možná se stane zázrak a navzdory Brexitu se podaří uzavřít dohodu na první pokus, což se ještě nikdy nestalo. Takže na začátku roku 2020 bude uzavřena dohoda nejspíše a tehdy začne skutečné vyjednávání s parlamentem o nařízení. Možná proběhnou i sektorová vyjednávání, ale myslím si, že to hlavní nařízení začne, až budou vlády mít dohodu. Pokud jde o vlastní zdroje, myslím si, že Brexit nám vytvořil okno příležitosti. Premiér Cameron říkával, že tady se nepohne z místa, že to naprosto nepřipadá v úvahu, takže všechno skončilo Montyho skupinou na vysoké úrovni a teď si myslím, že při nejmenším zjednodušení DPH nebo zdanění právnických osob by mohlo být průchozí. Nebylo by to samozřejmě jednoduché, parlamentní pozice není na straně příjmu tak silná, ale možná, že teď máme šanci zreformovat systém. Paradoxem je, že je to velice kritizováno jako netransparentní výjimky z výjimek, ale přitom je to stabilní už od 80. let. Děkuji, paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že už to zaznělo skoro všechno. Jenom bych chtěla připomenout, že je důležité, aby tento parlament znovu stvrdil tu dohodu, o které jsme hlasovali už v minulém legislativním období. A je důležité, abychom černé na bílém znovu sepsali ty čísla, které očekáváme a priority, které máme na stole a zejména, abychom umožnili všem novým poslancům, kterých je mnoho po těchto volbách, aby se také mohli seznámit s pozicí, o kterých se hlasovalo předtím v tomto parlamentu. Také je ale důležité, aby, aby si rada vůbec uvědomila, že parlament existuje, protože mně se občas, mně se, mně se občas stalo, že se, že se nás ptali, a vy jste na tom jak s vyjednáváním. My jsme ale v roce 2018 měli všechny úkoly hotové a jenom jsme čekali, jakou pozici zaujme rada, abychom mohli začít s vyjednáváním. Takže eh, to jsou ty dvě věci. Eh, je potřeba taky jaksi si působit na venek. A potom jsou zásadní dvě věci, které chceme zahrnout. Za prvé máme novou komisi s novou předsedkyní, která už učinila nějaké sliby. A je potřeba aby tedy vznikly nové cíle, nové priority a mají-li být naplněny, tak budou potřeba nové peníze takže se budou odebírat peníze některým prioritám, aby se financovaly jiné. Je tedy potřeba nouzový plán a na tom se musíme dohodnout s radou. Nesmíme akceptovat, aby rada po dvou letech vyjednávání, eh, jakmile vznikne velice těžká smlouva, tak aby řekla, eh, přijmete, přijměte ji a jestli ne, tak my jdeme od toho. Protože pak bude v ohrožení to, jestli se budou moci rozběhnout projekty z Fondu soudržnosti a my budeme zatlačeni zády ke zdi, protože nebudeme mít prostor k vyjednávání. A rada musí vědět, že tento parlament je rozpočtovým orgánem a že musíme říci ano nebo ne. Chceme samozřejmě říct ano, ale jenom když k tomu bude důvod. A že nebudeme váhat říct ne. A že v takovém případě v takovém případě tedy parlament využije své právo ve vyjednávání. Víme tedy, jaké jsou priority a jakých cílů chceme dosáhnout. Řekli jsme, že potřebujeme vlastní zdroje, aby se to ufinancovalo, protože jinak nikdy neunikneme z toho začarovaného kruhu vyjednávání o rozpočtu. A já doufám, že rada trošku eh, zvedne zrak od svých tabulek, eh, do kterých neustále hledí a kde se snaží jak si skloubit obě strany rozpočtu a že se pustí do politického vyjednávání, v které doufáme. A ještě poslední komentář, hovořilo se tady o právním státu. My už od prosince loňského roku, jestli se nepletu, taky čekáme na zprávu o právním státu a na její schválení. To je pozice, která je velice rozumná v tomto parlamentu a nevíme zatím nic od rady, takže stále čekáme na, nějakou, eh, na nějaký signál z rady. A mezi tím můžeme využít času na vyjednávání a také na přípravu tedy vyjednávání s radou. Děkuji. Chce k tomu komise něco říct? Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já to vezmu stručně. Za komisi bych nejprve chtěl poděkovat eh, poslancům za jejich práci, jak při vyjednávání o víceletém finančním rámci a o vlastních zdrojích, tak o sektorových návrzích. Vítáme také rychlé jmenování nových eh, vyjednavačů. Omlouvám se za přeřeknutí. Pokud jde o obsah, komise považuje svůj návrh z května 2018 za velmi solidní základ pro dohodu, což se de facto projevilo jednotlivými stanovisky, která už jsou buď jasná nebo pomalu krystalizují. Komise navrhla ambiciozní, ale realistický rámec 1,11 Parlament eh, momentálně trvá na 1,3%. Víme ale, že v radě celá řada členských států chce značně snížit návrh komise a některé extrémnější členské státy chtějí dokonce 1,00%. Pokud jde o politické pokyny rezignované předsedkyně, chtěl bych zdůraznit, že tu máme určitou názorovou rozepři mezi komisí a některými názory, co zde dnes zazněly. Podle názoru komise rozpočtový dopad těchto návrhů bude muset být zahrnut do stávajících návrhů a proto bude potřeba jen omezené množství zacílených přizpůsobení. Pak bych chtěl ještě stručně zmínit čtyři věci, které zazněly v této debatě. Flexibilita, nové vlastní zdroje, nouzový plán a klima. Pokud jde o flexibilitu, tak jasně hrozí, že Rada se pokusí omezit současnou úroveň flexibility ve víceletém finančním rámci. A je klíčovým politickým cílem komise uchovat alespoň stejnou úroveň flexibility, jakou máme dnes. A patrně vám nemusím vysvětlovat, že současný systém vznikl zejména díky odhodlání Evropského parlamentu při vyjednávání v roce 2013. Tento systém funguje dobře a umožnil evropským institucím společně řešit významné krize a nové nepředvídatelné vývoje, ke kterým došlo od roku 2013. Takže tohle je pro nás červená linie a víme, že se můžeme spolehnout na podporu parlamentu v tomto ohledu. Pokud jde o nové vlastní zdroje, tak jestli si můžu dovolit eh, osobní komentář, tak tohle je poprvé za 22 let, co jsem v DG Budget, když eh, co, co z rady se objevují pozitivní signály ohledně nových vlastních zdrojů. Takže tohle beru jako dobrou, zbráv, do, jako dobrou zprávu. V radě je určitá podpora pro nový vlastní zdroj na základě plastů a právě tak vlastní zdroj na základě ETS získává určitou míru podpory. Je to krok správným směrem, Zatím ještě nejsme zdaleka u cíle samozřejmě. A možná bude potřeba ambicioznější přístup, ke kterému podle našeho názoru patří i možnosti zkoumání dalších zdrojů příjmů mimo ten koš, který původně navrhla komise. A některé podněty tu zazněly ze strany poslanců. Pokud jde o nouzový plán, tak to tedy bude adresováno komisaři Hánovi jako otázka během jeho slyšení. Takže odpověď ponechám na něm. Ale chtěl bych samozřejmě připomenout, že samotná smlouva stanovuje rámec pro nouzový plán, protože smlouva pamatuje na to, že v případě, kdy nevznikne dohoda o víceletém finančním rámci včas, tak veškerá ustanovení současného nařízení o víceletém finančním rámci, včetně stropů z uplynulého roku, se přenesou na rok následující, na rok 2021. To je tedy rámec jakéhokoliv nouzového plánu, eh, který stanovuje smlouva. Několik poslanců dnes hovořilo o potřebě Eh, zvýšit ambice ohledně klimatických cílů v evropském rozpočtu a já bych chtěl připomenout, že cíl 25%, který stanovila komise na klimatické výdaje, je ambiciózní. Domníváme se také, že je to realistické, že to lze provést. A samozřejmě to zohledňuje všechny navrhované změny ve struktuře evropského rozpočtu, které komise navrhuje a zejména vzrůstající důležitost celé řady prioritních oblastí, které jsou nesmírně důležité, ale mají ne, nemohou počkat s ohledem na klima, jako je Erasmus+, plus, bezpečnost a obrana a přeshraniční uhlíková daň. Takže možná je tu určitý rozpor mezi některými návrhy. Navýšení Erasmu+, to je takový izolovaný prvek, ale s tím by se například snížilo procento výdajů na klima v evropském rozpočtu. V komisi si i nadále myslíme, že 25% je proveditelný a dosažitelný cíl. To by bylo asi ode mě všechno, pane předsedo. Ještě bych chtěl úplně na závěr připomenout, jak je důležité respektovat privilegia a institucionální role jak rady, tak parlamentu v konkrétních legislativních postupech. Všichni víme, že u víceletého finančního rámce je to postup souhlasu, ale u velké většiny sektorových aktů je to samozřejmě spolurozhodování. A ještě úplně na závěr řeknu, že komise bude usnadňovat dialog ale v tuto fázi procesu je vše zejména v rukou předsednictví rady a v rukou předsedy Evropské rady. Takže v komisi budeme hrát svou roli, budeme usnadňovat dialog a budeme apelovat na zavedenou dobrou spolupráci a pravidelné kontakty mezi parlamentem a radou. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Já si myslím, že tím můžeme končit a na závěr dostanou slovo ještě zpravodajové, takže vezměme to v opačném pořadí. Nejprve vlastní zdroje, pan Fernandez. Jestli jsem to dobře pochopil, ale moje angličtina je slabá a já se za to omlouvám. Jestli jsem to dobře pochopil, tak komise nám říká, že bude škrtat, tak pak bychom měli vědět co. Protože pokud nám komise říká, nebo když předsedkyně říká, že budeme mít třikrát víc na Erasmus+, Plus, a tento trojnásobek pak musíme umístit do stejného rozpočtu, tak to je buď zázrak, nebo nějaká flexibilita, kterou neznám, a nebo to znamená to, co to znamená, čili škrty. Pokud návrhy předsedkyně komise nebudou dodržovány ze strany DG Buč, což se mi zdá, že bylo řečeno, a budeme mít stejnou úroveň a ještě navýšení někde, tak se musíme rovnou ptát, tedy v tom případě, co chcete škrtnout ve vašem návrhu. Protože my jsme pro metodiku součtu. Čili pokud a komise v tomto s náma souhlasí, tak já to pak nechápu chceme, aby komise byla spojencem parlamentu. Čili pokud komise teď říká, že chtějí zachovat částky, ale udělají nějaké navýšení, tak je ta logika jasná. To znamená, že jinde budou škrtat. Tak teda, kde jsou ochotní škrtat? I s vědomím, že parlament to akceptovat nebude. Protože sčítat to je plus. To není minus jinde. Čili váš závěr je otázka, velká otázka. Pani Marquez. Eh, muito obrigada, Presidente. Eh, a minha questão é reforçar. Díky moc, pane předsedající. Má otázka se týká toho, jakým způsobem bychom mohli posílit to, co říkala kolegyně Gardia Sabal. Tedy ty nové priority, nové programy budou potřebovat nové peníze. A to je pro mě rozhodující otázka. Jak říkal pan Fernandeš, že bychom měli přicházet s novými věcmi. Spíš bychom měli mít možnosti dostat nové návrhy komise k e, seškrtání programu, že ano? Děkuji, pane Rile, Možná byste mohl stručně zareagovat k tomu, co e, tady zaznělo, respektive na co se ptal zejména pan Fernandeš. Ano. Děkuji za otázky. Nemám mandát zabíhat do podrobností nebo jít nad rámec toho, co jsem řekl, že omezený počet cílených úprav bude asi zapotřebí. Zejména eh, s výhledem na eh, nadcházející slyšení budoucího komisaře nebo komisařky nemohu říct si skutečně nic dalšího, ale beru vaše poznámky na vědomí. Děkujeme vám. Ještě nějaká poznámka, anebo to eh, už uzavřeme, to by asi bylo nejrozumější. Ještě paní Ayer? Ne? Ne. Takže vám děkuji.